Vážené kolegyně, vážení kolegové, máme tady minimálně jednu kolegyni a samozřejmě další také dorazí časem. Dnes odpoledne jsme na tom stejně jako dnes dopoledne. Máme velice těsný harmonogram odpolední schůze a asi opět budu muset použít své kladívko, protože budeme postupovat tak, jako jsme postupovali. Spravodaj Salvador dostane pět minut, aby nás uvedl do tématu, potom promluví komisař, respektive komisařka. Eh, budou mít k dispozici 10 minut. A potom bude kolečko, kdy se budou moci vyjádřit jednotlivé politické skupiny a budou mít k dispozici vždy 4 až 5 minut. Uvidíme, jak na tom budeme s časem. Vím, že budu muset použít kladívko, mám zde i zvoneček, ale já ten zvoneček radši nebudu používat, protože mi to přijde, jako kdybychom přivolávali Ježíška. A proto zůstanu u toho kladívka, i když možná vám to kladívko není tak sympatické jako zvoneček. A budu muset také postupovat rigorózně ale je důležité, abychom naši činnost také dokončili. Dovolte mi, abych zde mezi námi srdečně přivítala pana komisaře Kalase Na dnešní odpoledne jsme si přece vzali, že pojednáme dopravní sítě v Evropě. Nyní žádám pana zpravodaje, aby nás uvedl do tématu a potom budeme pokračovat tak, jak jsem právě oznámila. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. A chci pozdravit pana komisaře. Vítejte mezi námi. Jak jste požádala, paní předsedkyně, pokusíme se být disciplinovaní a uvědomme si, že doprava představuje 80,6 desetin eh, procent eh, či eh, eur, miliard eur hrubého národního důchodu v Evropské unii. Je to velký zaměstnavatel a je to také důležitá záležitost z hlediska soudržnosti v Evropské unii a rovněž sektor, který obsahuje řadu možností, jak bojovat proti klimatickým změnám. Eh, bylo by dobré, kdyby Evropská unie eh, dokázala eh, zajistit určitou přidanou hodnotu pro tento sektor napříč unií a proto je třeba sloučit úsilí na národní a komunitární úrovni. A e, často se tady, často zde dochází k e, rozhazování, plítvání zdrojů. E, na národní úrovni se snaží často předesílat zúčastněné strany, že je třeba více, více v financovat z komunitárních zdrojů. Například program Galileo představuje miliardy eur a je to program, který zároveň slučuje zdroje z komunitární a národní e, úrovně. Hovořme také e, s, o sítích e, přeshraničních či nadnárodních dopravních sítích. Hovořilo se zde o chudém příbuzném RTR Energetika a o bohatém příbuzném, který se tedy realizuje v oblasti dopravy. Tam se investuje hodně. Dnes jsou eh, dopravní sítě financovány eh, systémem dotací a také vlastní rozpočtovou linkou eh, z fondu soudržnosti a rovněž z fondu pro eh, rozvoj venkova. Byly provedeny analýzy Evropskou komisí a je nám řečeno, že 900 miliard eur je částka, která bude utracena mezi roky 2010 a 2020 a ještě zbývá utratit hodně eh, z těchto prostředků. Říká se nám také, že je třeba lépe tyto peníze eh, využít, že eh, třeba bdít nad financováním z komise. Během předchozího období dostali tyto sítě eh, obrovsky eh, nízké prostředky. A teď bych eh, rád řekl, jaké jsou předpoklady ze strany pana komisaře. Co chce učinit, jakou roli bude hrát Evropská investiční banka, jakou roli budou mít ty různé projekty v rámci Eh, partnerství soukromého a veřejného sektoru, jak se podaří zajistit efektivnější vydávání zdrojů. Myslí si komise, že je dobré některé eh, finanční prostředky z fondu soudržnosti již tak trochu předurčit eh, a můžeme něco takového navrhnout pro nadcházející finanční období. A potom dvě konkrétní otázky, paní předsedkyně. První se týká Galilea. Je zřejmé, že strop kategorie 1 nebyl nebyl postačující pro financování Galilea, bylo zapotřebí hledat fondy jinde, bylo zapotřebí se znovu podívat na tuto rozpočtovou linku a to prokazuje ještě jednou, že stávající finanční výhledy nejsou postačujícím způsobem pružné a že bude zapotřebí ty věci trochu pře Eh, organizovat, promyslet znova pro budoucí období. Co plánujete pro Galilea? Jak by to mělo vypadat s Galileem do budoucího období a vzhledem k eh, fiasku eh, soukromého a veřejného partnerství pro financování Galilea, jaká je budoucnost této struktury. A to samé, co se týče společného evropského vzdušného prostoru či nebe. Tady to také z našeho pohledu závisí Eh, hodně na dalších krocích. Hodně od toho se odvíjí budoucnost evropského letectva eh, či letectví a eh, leteckého průmyslu. Takže to jsou různé eh, otázky, které si klademe. Hlavně si klademe otázku o takzvané přidané hodnotě. Evropská komise tomu zdá se věří, protože nám to neustále tvrdí. A ve všech rozpravách, které jsme až do posud vedli, eh, tak z nich vysvítá jedna věc. Je třeba té transevropské síti dát výrazný po output, eh, a to ať v energetice či v dopravě, takže mě by zajímalo, jak to pan komisař vidí. Nepochybně se tyto věci v rámci kolegy a komisařů diskutují. Bez. Děkuji, Salvadore. Neustále se zlepšujeme. Perfektní. Pane komisaři, prosím, máte slovo. Děkuji vám, dobré odpoledne, dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, paní předsedkyně. Já musím říct, že si vysoce vážím této možnosti hovořit zde s vámi o budoucích potřebách rozvoje v oblasti dopravního sektoru pro Evropu, pro další finanční výhledy. Je tomu skutečně tak, že se dostáváme do zásadního momentu, kdy bychom opravdu měli definovat pevně, co budeme dělat. Doprava nepředstavuje nějakou velkou součást evropského rozpočtu pro sítě 10 ten eh, vydáváme nějaký 1,1 miliardy eur ročně, což je poměrně malá částka z evropského rozpočtu, ne relativně malá, ale opravdu výrazně malá. A domníváme se, že tady byla různá hodnocení, některá e, velmi skromná, 43 miliard během sedmiletého období. E, bylo vydáno ze strukturálních fondů a z fondu soudržnosti právě na potřeby dopravy. Není to ovšem v našich rukou, je to e, v rukou řízení SEAT a pak máme samozřejmě ještě nějaké peníze v vývoji a výzkumu Eh, takže se jedná nějak, o nějakých 10 miliard pro sedmileté období v rámci stávajícího finančního rámce. Opakuji, není to mnoho. Zároveň ovšem je doprava součástí infrastruktury a z tohoto hlediska obrovsky významná pro konkurenceschopnost Evropy. Země jako Spojené státy a e, Čína mají obrovské ambiciozní investiční projekty a proto je pro nás obrovsky důležité, abychom si udrželi svou konkurenceschopnost a své pozici Mělo by pro nás být strategickým zájmem v tomto směru rozvíjet inovace a další rozvoj. Eh, a z tohoto hlediska jedna miliarda investic eh, se může promítnout do 18 tisíc pracovních příležitostí. Pro obnovu a inovaci evropské infrastruktury, musíme říct, že těch potřeb je veliké množství 1,8 trilionů pro období 2010 až 2030 dohromady a dokonce i to dokončení sítí ten 10 ten si vyžaduje nějakých 5 miliard investic. To jsou obrovské částky Eh, ne pouze z rozpočtu, ale také z soukromého sektoru, z místních rozpočtů a tak dále a tak podobně. Takže je před námi dilema, co můžeme udělat z té evropské úrovni. Na té evropské úrovni eh, pro dopravní potřeby přímo eh, připravujeme takovou mapu, mapu transevropských sítí a Společně s paní Gegen Quinn pracujeme také na e, výzkumu a rozvoji, na projektech v oblasti výzkumu a rozvoje právě pro budoucnost e, dopravních infrastruktur. Máme zde stanoveny vážné priority v oblasti 10 e, takzvaného TNT je tou prioritou udržení a další rozvoj konkurenceschopnost Evropy a zároveň také zjednodušení integraci, skutečné integrace Evropské unie, která se musí také projevit v dopravních sítích. Takže opakuji, je to velké dilema. A samo sebou potřebujeme investice. Co z toho vyplývá? Co máme dělat? s rozpočtovými omezeními která před námi jsou. Vidíme, že členské státy čelí obtížné situaci a pak je tu ta neblahá tendence věci oddalovat, eh, odsouvat do budoucnosti velké infrastrukturní projekty, velké investice. Takže na komunitární úrovni spolufinancování může poskytnout zásadní příspěvek pro dokončení těch zásadních eh, eh, projektů eh, pak jde o to, že si musíme uvědomit, že takovéhle věci jsou dobré pro celou Evropskou unii, nejenom pro tu zem, kde je ten konkrétní projekt situován. Jsou to širší výhody a ty je třeba uznat a z tohoto hlediska také postupovat při e, prioritizaci projektů. Sítě TNT představují zásadní příspěvek k boji proti klimatickým změnám. Většina těchto projektů e, znamená e, dopravní možnosti, dopravní způsoby, které jsou příznivější k životnímu prostředí a které prostě se odklánějí od těch těch způsobů, které jsou intenzivní na CO2. Zároveň jsou tady některé další důležité věci. Pan zpravodaj se o tom jistě e, zmínil, již zmínil, je toto jednotné evropské nebe do, e, v tomto roce, roce 2011 e, vlastně Eh, prožijeme to zásadní období, protože uvidíme, kam ten projekt směřuje. Pokud eh, se nám řízení eh, letového provozu nepodaří reformovat, tak především střední Evropa bude mít obrovská omezení a, omezení a nebude docházet k žádnému dalšímu rozvoji, jak civilní dopravy, tak dopravy nákladní a nebude tím pádem E, zajištěna konkurenceschopnost. Takže jednotné evropské nebe. A Cezar je financován právě částečně díky úspěšným projektům, kde se sloučilo několik partnerů e, a jsou tam soukromý sektor, komise, členské státy a další. A Yeah ještě teda k těm otázkám, které tady zazněly, které formuloval zpravodaj. Chtěl bych se o tom ještě trochu zmínit, jak, co by mělo být realizováno na národní úrovni a co na komunitární. Celá řada delegací e, za mnou chodí a žádají abychom poskytli financování na ty či ony projekty, které se týkají vesnic, obcí a tak dále. Máme předský boj, abychom tady skutečně e, nechali vzniknout takovému tomu základnímu e, typu evropské sítě, dopravní sítě, takové té páteři evropské dopravní sítě. To bude ještě velký boj, protože samozřejmě se to dotýká zájmů a činností celé E, obrovské škály hráčů na národní úrovni, regionální úrovni a tak dále. A je zřejmé a jasné, že já mám v úmyslu tady jasně oddělovat závazky, které byly učiněny na úrovni komunitární a závazky učiněné na úrovni národní. Takže nemůžeme se zavázat k nějakým projektům, které jsou jenom politicky eh, jaksi iniciovány a pak se to tak jako rozplizává. Ti představitelé potom jezdí do institucí, do parlamentu, ptají se, proč se ty věci nerealizují. Takže ta transevropská síť eh, znamená Eh, síť, která bude také eh, skutečně páteří a která bude bude projednávána i s parlamentem a eh, ta otázka kondicionality je kontroverzní, ale na úrovni komise my velmi těsně pracujeme s DG Regio a s komisařem Hánem, abychom tady vytvořili určitou soudržnost, aby ty naše úmysly eh, byly eh, tak trochu koordinovány a abychom to dali do souladu s možnostmi strukturálního fondu a fondu soudržnosti. Jak to v praxi všechno půjde, to ještě uvidíme. My samozřejmě prosazujeme všechny projekty, eh, které mají takovou tu hodnotu přeshraniční a přidanou evropskou hodnotu. A ve spolupráci s členskými státy se tak bude dít i nadále. Víme, že tato soudržnost eh, v rámci strukturálních fondů je něčím, eh, co bude hodně rozporováno některými východoevropskými státy. Takže další možnosti eh, partnerství soukromého a veřejného sektoru. No, Tady bych eh, řekl, postupujme krok po kroku. A prvním krokem je rozpočet. Takže nejprve si stanovme naše možnosti eh, v evropském rozpočtu, stanovme si, jaké budou závazky členských států a pak samozřejmě vytváříme nástroje, abychom mohli do věci eh, zavést i soukromý sektor, ale to je celý další velký příběh, to nechám na později. Děkuji vám, pane komisaři. Nyní se dostávají na řadu mluvčí jednotlivých politických skupin. Nejprve za EPP Marižan Marinescu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pan komisař Kalas už hovořil o programu ten T, který je program, který výrazně může přispět k hospodářskému rozvoji Evropské unie. Momentálně probíhá celá řada projektů v této oblasti, a to v nejrůznějších členských státech. Financování z rozpočtu se ale neodehrává na požadované úrovni. Prostředky pocházejí z fondu soudržnosti a ze strukturálního fondu konstatujeme, že zde není dostatečná koordinace mezi rozpočtem EU a vnitrostátními rozpočty a proto je financován jen omezený počet projektů. Komise momentálně právě konzultuje s členskými státy strukturu projektu TNT a také finanční mechanismy. Možná, že je tedy na čase hovořit o základních principech, které by znamenaly zvýšenou přidanou hodnotu těmto projektům. Například nová definice prioritních projektů. Jakou evropskou přidanou hodnotu tyto projekty přinášejí? Jaké existují strategické osy? Podívat se na propojení s třetími zeměmi, odstraňování problematických míst nebo nové zdroje financování z jiných prostředků. Nebo dále například používání prostředků ze strukturálních fondů, prostředky z ERDF, další možnosti financování a zaměřit se na prioritní osy a podtrhnout pozitivní stránky. Možná, že prostředky pro TNT musíme dodat ještě navrh k tomu, co v této oblasti vydávají členské státy. Například prostřednictvím poplatků z infrastruktury nebo příjmů z emisních povolenek CO2 nebo z eurovinety. Potřebujeme také výraznou angažovanost EIB, Evropské investiční banky, a nebo podporu partnerství veřejného a soukromého sektoru PPP. Tak jak se tato věc vyvine, potom výrazně ovlivní další vývoj projektů. Možná, že budeme moci v příštím období dát pro tyto projekty více peněz. Nyní Boguslav Liberacký za socialisty a demokraty. Děkuji bardzo, paní Paní... Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane komisaři, moje frakce vás vnímá jako někoho, kdo skutečně má v úmyslu eh, dosáhnout významného pokroku v rámci eh, TN. E A eh, musím říct, že to, co jste zde řekl, to jenom potvrzuje. Rád bych vám položil následující otázku. Možná změnit perspektivu na té evropské úrovni. Možná, že by se opravdu více iniciativ mělo realizovat na evropské úrovni, protože v současné době je to právě na té národní úrovni, co jsou podnikány, eh, co je podnikána většina kroků. Eh, dopravní sítě jsou samozřejmě rozdělení do různých sekcí, jednotlivých sekcí v členských státech a ano, máte pravdu, když zdůrazňujete potřebu eh, správného a eh, slušného financování a všechny zdroje finančních prostředků by měly být sloučeny. A tím těmi prostředky myslím eh, finanční eh, fond soudržnosti, strukturální fond a peníze věnované na TEN. A eh, tady je možná lepší, zapotřebí lepšího cílení těchto prostředků na konkrétní Eh, konkrétní projekty. A další věc, diversifikace zdrojů, to je něco, co podporujeme, pokud to znamená více peněz. A jsme velice rádi, že jste na tuto možnost již také pomyslel. A teď k prioritám. Co se těch týče, tak my poskyt, podporujeme tu možnost přístupu sítí network approach. Musíme eh, si uvědomit, že tady je v tuto chvíli příliš mnoho prázdných hluchých míst. Já představuji nový členský stát a chtěl bych vás upozornit na jednu skutečnost železniční sítě byly opomíjeny velkým způsobem. Pouze 10 našeho rozpočtu v Polsku eh, je věnováno eh, železniční dopravě a zbytek těch 90 dopravě silniční. To je něco, co se musí změnit. A teď eh, ještě k těm prioritám, k dalším prioritám. Měli bychom vyvažovat eh, možnosti rozvoje jak z zeměpisného hlediska, tak z hlediska těch nových možností. To je taková základní myšlenka. Pokud hovořím eh, příliš eh, rychle, Juto, tak raději zvoň na zvoneček, než aby zbouchala kladívkem. Každopádně toto jsou všechno věci, které mám ke komisaři. Děkuji, já už jsem říkala, že nebudu zvonit na zvoneček, nebudu si hrát na Ježíška, budu používat kladívko. Ale zastavily se naše hodiny, takže jsme to teď nemohli sledovat, ale já myslím, že jste to Boguslave právě stihnul. A nyní za Alde a Mince. Děkuji, já eh, tleskám těmto vysokým ambicím eh, pro sektor dopravy, pane komisaři, a vězte, že v parlamentu naleznete velmi příznivý ohlas. Mám jednoduchou otázku. Chtěla bych vědět, eh, jak to vypadá. Je to vlastně taková slepá ulička. Nedostáváte více peněz ze strukturálních fondů na dopravu, nedostáváte více peněz na ten T, co se stane s těmi prioritními projekty. Jak vlastně se ta díra e, zvětší, jak velká bude, jak daleko jsme od naplnění našich ambicí, pokud je situace taková, jak naznačujete. Co vlastně potřebujeme, e, čeho potřebujeme víc a kde. A pak eh, kolega Liberacký hovořil o eh, vytvoření jakéhosi eh, fondu pro dopravu, aby tady vznikly určité finanční prostředky, které by nám zajistily, že prostě určitě určitá část strukturálních fondů půjde do přeshraničních dopravních sítí. Já vím, že to je těžké, jak v radě, tak v parlamentu. Regionální výbor regionů pro rozvoj venkova v parlamentu se k tomu také nestaví nějak příliš e, pozitivně. Máme tedy mezi sebou rozdíly. Víme, čeho chceme dosáhnout a jak tedy e, tento odpor překonáme tím, že tedy zohledníme i ty potřeby, které e, jsou potřebami členských států a zároveň zajistíme e, výstavbu těch sítí. A poslední věc, kterou chci zmínit, je tato co si myslíte o těch menších projektech? Nemyslím teď pouze takovou tu páteř dopravní sítě, ale ty další menší projekty, které se nacházejí v programu TEN-T, protože jsou tady možnosti v současné době i takových eh, ročních příspěvků a vidíme každým eh, rokem, že je prostě více dobrých projektů, než na které eh, jste měli peníze. A tyto menší projekty představují určité přeshraniční způsoby řešení pro efektivnější dopravu, představují lepší řešení i pro zohlednění zohlednění těch environmentálních hledisek, eh, ekonom, hospodárné zacházení s zdroji a tak dále. Takže což tady nejsou dobré projekty, které by si zasloužily financování, co si myslíte o eh, této, tak dalo by se říct, menší části TNT a o jejím financování? Děkuji. Vielen Dank. Děkuji vám. A nyní Izabel za zelené. Děkuji, paní předsedkyně. Mám toho více, pane komisaři. Za prvé, domnívám se, že nemůžeme tuto diskuzi oddělit od otázky eh, Bílé knihy, eh, která je také eh, výborem pro dopravu očekávána, a od otázky nových zdrojů, vlastních zdrojů. Jiní už to tady řekli. Otázka Eh, dát dopravě bez jakékoliv diskriminace peníze, které by vyplynuly z tarifikace třeba infrastruktur, v sebou nese nebezpečí, že bychom vlastně eh, bojovali ne pro internalizaci vnějších eh, zdrojů, ale vlastně, že bychom bojovali a dělali více toho samého. A já si myslím, že dělat více toho samého v oblasti dopravy není dobré. Za druhé, Dobře je vidět, jaké peníze jdou e, do železniční dopravy vůči silniční dopravě z těch různých zdrojů. Ty čísla znáte. Takže je třeba se znovu podívat na e, kritéria přidělování prostředků a také na soudržnost, protože hovoříme o koordinaci a já se ptám, jaká tady soudržnost existuje mezi některými investicemi do transevropských sítí a tím, co se dělá či nedělá eh, v Fondu soudržnosti, eh, v bance pro eh, pro investice, Evropské investiční bance a v dalších oblastech. Takže soudržnost, to je klíčové. Víme, že některé velké eh, dopravní projekty v silniční dopravě jsou naprosto v rozporu s tím, co chceme dosáhnout v jiných oblastech. A eh, v těch evropských přeshraničních sítích je třeba si uvědomit, že státy vždy dávají přednost těm velkým národním sítím a ne nutně přeshraničním. A my musíme zajistit i ten přeshraniční typ. A pak musíme také vydávat tak, abychom vydávali méně do budoucna. Kdyby se více e, investovalo, pane komisaři, do RTMS, e, tak bychom vlastně e, ušetřili peníze do budoucna tím, že budeme teď investovat do evropských eh, systémů, které jsou eh, rychlé a eh, silnější, tak snížíme zatíženost těch národních rozpočtů do budoucna. A pak ještě výzkum je tady projekt ITER, my ho máme rádi, a pak je tady ještě Galileo, zajímavější projekt než ITER, protože Galileo umožňuje eh, paralelně eh, sledovat jak nové technologie, tak eh, zeměpisné umístění. Myslíme si, že dopravu bychom mnohem lépe řídili, kdybychom více zohlednili moderní technologie GPS a Galileo. Myslím si, že příliš velký počet kilometrů je E, vlastně proježděno zcela zbytečně, protože ty údaje, abychom se tomu vyhnuli, tady jsou. Jen je využít. ECR. Za ECR pan Hinek Fajmon. E, vážený pane komisaři, já považuji e, a naše skupina za nejdůležitější to, abychom získali z těch evropských investic co největší přidanou hodnotu a právě transevropské dopravní sítě takovou přidanou hodnotu mohou eh, ve značné míře přinést. Proto já si myslím, že v této oblasti eh, i zvýšení investic by bylo na místě. Když se podíváme na eh, mapu evropských dopravních sítí, jak dálničních, tak také železničních, tak vidíme, že ten rozdíl mezi západní a střední a východní Evropou je velký a stále střední a východní Evropa není dostatečně propojena se západní Evropou. Tam si myslím, že je právě příležitost pro přidanou hodnotu v podobě propojení dálničních a železničních sítí se západoevropskými sítěmi, které už jsou do značné míry vybudované. Některé části východní Evropy, zvláště po Baltí, je stále nedostatečně propojené eh, se zbytkem Evropské unie a eh, také eh, region Balkánu není dostatečně zapojen. Jak vidíte vy tuto situaci a myslíte si, že by bylo možné do této oblasti směřovat investice? Děkuji. Vielen Dank. Jetzt... Děkuji vám. Nevidím nikoho za GUE, za EFD se také nikdo nehlásí. Ale přece máme tu velkou čest, že je tady mezi námi předseda dopravního výboru. Sedí přímo za Izabel. A sice je tomu tak, že stanovisko výboru pro dopravy už jsme obdrželi, nicméně přesto, Briane, prosím, máš slovo. Děkuji, paní předsedkyně. To je pro mě změna, když sedím takhle tady v té řadě spíš než tam vepředu. Víte, já jsem přišel na toto jednání, abych tak trochu obhajoval stanovisko výboru pro dopravu a e, naší politiku. Když jsem, e, jsem přišel, tak jsem tady viděl celou řadu známých tváří. Je pro nás asi užitečné e, vidět, že, jste že jsme dobře zastoupeni ve vašem výboru. Ta klíčová diskuze která tady dnes eh, přichází eh, s panem komisařem, je kolem ten T. Dnes je velký problém v tom, že prostě nemáme peníze na to, abychom postavili všechno, co postavit chceme. Takže jde o to, abychom se pokusili získat maximální eh, tedy přidanou hodnotu z těch prostředků, které k dispozici jsou. Pro nás v dopravě je tomu tak, že eh, bychom asi měli více eh, být na poplach, více eh, dávat najevo, co doprava může znamenat pro strategii 2020, co doprava může znamenat pro obnovu, pro pracovní příležitosti, pro hospodářství, spíš než abychom hovořili o tom, co doprava bude odebírat z toho společného měšce. Takže když se e, pokusíme tady tu situaci vidět nějak vyváženě, když budeme vážit ty plusy a mínusy, tak zjistíme, že doprava je prostě klíčovým hráčem v hospodářské obnově, v celé strategii. Je klíčovým hráčem v celé koncepci Evropské unie, eh, která se točí kolem volného pohybu osob, kapitálu a zboží. Bez dopravy prostě nemůžete zajistit ten volný pohyb osob, nemůžete zajistit eh, volný pohyb zboží, nemůžete zajistit ekonomickou regeneraci. Takže pro nás nás jako výbor dopravy je zcela zásadní, abychom vám přinesli toto sdělení, vám a vašim kolegům, kteří zase dělají svou práci. A toto sdělení, tato výzva se musí dostat dál, šířej, nejenom do komise, ale také eh, dál, eh, teda nejenom do tohoto výboru, ale dál do celého parlamentu a do dalších institucí. A v tomto světle eh, prostě, jak jsem často říkal, Eh, nepřicházíme jako nějací bačka Sidy a Sendence Kid, který by na vás namířili pistoli a chtěli všechny vaše prachy. To ne. My chceme něco jiného. Zajistit, abyste pochopili eh, vy, váš výbor a všechny další výbory, že nám jde o to, abychom s dopravou zajistili tu nejlepší přidanou hodnotu se stávajícím rozpočtem a nakonec získat i více zdrojů, pokud je to možné, pro TEN-T. Takže chci říct, ono ostatně eh, tady už kolegové z dopravy řekli eh, plno toho, co mám na srdci. Za prvé, my ve výboru pro dopravu jsme přesvědčeni, že tady prostě musí ten tý, ta síť ten tý představovat evropskou přidanou hodnotu. Dny 27 oddělených dopravních politik, eh, které prostě fungují tam či onam a e, hovoří o sobě jako e, o evropské síti, ty jsou pryč my prostě budeme e, dávat prioritu v našem výboru přeshraničnímu aspektu fantastická eh, dálnice z Paříže do eh, Parpignanu a fantastická doprava mezi Barcelonou a Bazilí, ale nic mezi Perpignanem a Barcelonou. A to, jsou, je, to je jenom jeden příklad. Tohle prostě musíme propojit tyto národní systémy do celoevropské sítě, do celoevropského systému. To bude jedna z našich priorit. Další paní předsedkyně. Prioritou je ten prvek udržitelnosti. My si prostě myslíme, že pokud existuje dobrá udržitelná dopravní síť, tak to je dobré pro životní prostředí, tak je to dobré pro sociální a ekonomický rozvoj. To nejde o to, že se tady prostě eh, rozvalí eh, hromada betonu nebo eh, na, položí dlouhé železniční koleje. A ještě něco potřebujeme zvýšit eh, celoevropské peníze pro TNT v souladu s eh, strategií 2020. Já jsem dnes poslouchal britského ministra před eh, výborem dolní sněmovny v Londýně, který prostě, kde se hovořilo o více penězích pro TNT. To je skvělé, ale tohle prostě nemůžete říkat, když zároveň premiér tvrdí, že je třeba snižovat rozpočet unie. Tyhle věci prostě nelze tvrdit A bez B. Takže velké projekty v infrastruktury praktěně půjdou nahoru, budou se rozšiřovat a je třeba tento propad mezi tím, co potřebujeme a kolik na to máme, nějakým způsobem eh, doplnit. Eh, v současné době 23 Eh, fondu soudržnosti se vydá na dopravu. Ale já si kladu otázku, zdali, když eh, vydáváme tyto peníze, zdali skutečně eh, to vnímáme tak, že dopravní e, politika a dopravní priority jsou tímto financovány. Je tomu tak či ne? Protože podívejme se na to. Hodně peněz se vydává na stavbu silnic a to přece není priorita Evropské unie, když hovoříme o dopravě. Takže pozor, tady prostě musí být těsnější propojení e, vydávání peněz s těmi dopravními prioritami a s prioritami v oblasti soudržnosti. A ještě poslední věc, paní předsedkyně. Víte, nás v dopravě vždycky zajímá, jak to bude financováno. Já předsedovi Barosovi eh, kladu tuto otázku, eh, jak to bude financováno. A on vždycky přes tím kouzelným slůvkem obligace obligace prý. No, já si myslím, že my se prostě musíme podívat na to, jak budeme pro ty projekty TNT financovat, eh, jak budou ty různé způsoby partnerství soukromého a veřejného sektoru. V minulosti se to moc neosvědčilo. Proč? protože právě ta e, veřejná e, složka sebou e, nesla na sobě všechna rizika a veškeré zisky šly do soukromé sféry. Takže pozor, musíme hledat i tady nové možnosti. Někteří naši členové se zmiňovali o těch Eh, ochranách, o těch plotech, o těch, eh, takže pokud eh, takzvaný ring fencing, když chcete, aby váš ministr dostal srdeční záchvat, tak to hned zmiňte. Zmiňte ring fencing a věřte mi, že každý ministr pocítí jaksi slabost. Takže ještě jednou, financování TNT, to je zásadní. A jedna myšlenka, kterou bychom vašemu výboru chtěli předložit, je následující. Pokud eh, členské státy dostanou eh, z Evropy financování a nevyužijí ho, tak by o to měli přijít ne, aby se to nadspalo do národního měšce, ale je třeba to vrátit zpátky do měšce evropského, kde se to může znovu použít na jiné průchodnější projekty. Děkuji, paní předsedkyně. Ja, Dank, Herr ich schon. Děkuji vám. Pane komisaři, já myslím, že lepšího vyslance než Briana Simpsona byste nemohl dostat, když ho člověk vidí, zařadil ho spíše do diplomatické služby. Tak, nyní se mi hlásí sedm poslankyň a poslanců o slovo. Přečtu je. Kryl, Von, Pípa, Zenda, Gutmanis. Eh, Tímto uzavírám seznam řečníků protože pak získá každý z kolegyň a kolegů dvě minuty řečnické doby a pak budete na řadě vy, pane komisaři, budete moci odpovědět. Děkuji. Joachim Cela. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane komisaři, vážené kolegyně, vážení kolegové. Pan poslanec Simpson již hovořil o těch bodech, na kterých jsme se shodli ve výboru pro dopravu a já se k jeho prohlášení připojuji. Jeden z výdobytků EU je překonávání státních hranic. Jedna z výhod občanské společnosti je její mobilita a proto doprova k tomu bezpochybně patří. Zbližuje lidi, umožňuje toky, hospodářské toky, tak aby se produkty dostaly do svého cíle. Když se ale podíváme na evropskou krajinu, tak v oblasti dopravy zde máme dvě záležitosti. Za prvé, kde fungují drobné státy, to je letectví, projekt jednotného evropského nebe a druhá věc je železniční síť. Když se podíváme na to, že největší logistická firma Německa říká, že 60% jde leteckou cestou a 40% po silnici a železnice a vnitřní plavba, říční plavba pro ně hrají marginální roli, tak se domnívám, že ty výzvy, o nichž hovořil také pan komisař, jsou jasně pojmenované. Když špeditáři žádají, aby bylo možné, aby na silnicích jezdili tzv. gigaliners, velké nákladní automobily, tak to ukazuje, že to není ta cesta, kterou sledujeme strategii EU 2020. Pokud chceme tato témata řešit a pokud nemá projekt ten T a další projekty zůstat pouhým vzdušným zámkem, tak se jich musíme chopit nyní. Jistě to vše nebudeme moci eh, financovat výhradně z veřejných prostředků. Pan Simpson už hovořil o tom, že čtvrtina prostředků ze strukturálních fondů a fondů soudržnosti je věnována dopravní infrastruktuře, ale probíhá to zatím nekoordinovaně. Měli bychom tedy při popisu budoucího plánování také eh, nastavit určité směřování těchto financí, aby to nebyly pouhé sny, a měli bychom také zohledňovat interoperabilitu. Rozpočty jednotlivých e, státech samozřejmě neslyší rádi tu vazbu prostředku, takzvaný earmarking, ale bez něho se v oblasti dopravy nedostaneme dále. A na závěr ještě opakuji, že veřejné prostředky nestačí, potřebujeme partnerství PPP, ale i soukromý sektor potřebuje svoji jistotu. Děkuji a nyní Jean-Pierre Ody dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, já mám chuť vám věřit. Vy jste za toho minulého volebního období eh, pracoval velmi tvrdě v oblasti auditu, jste seriózní člověk. Když jste vlastně byl šéfem Evropské, eh, pardon, Estonské banky, tak jste se stal otcem estonské měny, teď eh, podporujete euro, teď hovoříte o možnostech v dopravě. Musíme investovat, ale nejenom do dopravy, do energetiky, do kosmu, do digitální digitálního sektoru, takže tváří v tvář eh, této situaci si dovoluji říct, že jsme čelem teď proti velkým investičním projektům a eh, chci, aby vaše komise se zamyslela nad následujícím. Uvedu to. Eh, v naší rozpočtové struktuře bychom měli mít oddíl pro investice. Máme tam oddíl pro běžné výdaje a v současné době je tady nutnost, abychom z rozpočtu financovali víceleté výdaje, eh, které prostě půjdou nad rámec toho sedmiletého období. To je první návrh. Druhý týká se prostředků. Já si kladu otázku, zdali bychom eh, ve vztahu s našimi, eh, nebo společně s našimi národními poslanci neměli provést audit na třech úrovních evropské, národní a také místní v některých oblastech, kde nám experti říkají, že tím, že bychom věci financovali komunitárně, tak bychom hodně ušetřili. 27 zpráv třeba jednotné celní unie, výzkumné projekty. Říká se, že se tyto projekty financují 13krát, 15krát bez koordinaci. Jsou tady diplomatické iniciativy stovky, eh, které jsou realizovány bez koordinace. Tohle všechno by mělo být realizováno s účetním dvorem a s příslušnými orgány na národní úrovni a pak by ten audit byl předložen Evropskému parlamentu a národním eh, parlamentům a my bychom pro eh, strategii 2020 pro následujících deset let určitě měli k dispozici obrovské prostředky, které by mohly být použity na velký evropský investiční projekt. Konstance Kryl. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Abych předeslala jednu větu. Politika soudržnosti není dopravní politikou. Doufám, že i na této větě se všichni shodneme. Samozřejmě regionální rozvoj bez smyslu plné dopravní politiky je nemyslitelný, proto je důležité, abychom i v budoucí politice soudržnosti přispívali eh, k rozumným úpravám v oblasti dopravy. Zazněla zde otázka po evropské přidané hodnotě. Souhlasím s Brianem Simpsonem, který hovoří o tom, že jsou důležité přeshraniční dopravní propojení a je důležité, aby se zde udělal krok ku předu v rámci politiky soudržnosti. Nicméně si musíme položit i dvě další otázky. K čemu nám je, když eh, někde musí stát závazně vydat prostředky z Fondu soudržnosti, například pro železniční spojení mezi Francií a Španělskem, když jiná země nechce tyto finance na tento projekt vydat, tak jsou někde eh, ty prostředky vázané a potom se budou vracet. To přece není vhodné. Chci se proto zeptat pana komisaře, zda komise zvažuje způsob, jakým by bylo možné tyto prostředky v dopravní politice použít třeba jinak. A druhé téma, už o tom hovořil Brian, Eh, my jsme schválili naše stanovisko v výboru pro eh, regionální politiku. Jde to o nevracení eh, prostředků členským zemím. Podpořili byste nás zde v souvislosti s dopravou, že by tyto finance zůstaly v evropském rozpočtu? Uvědomujeme si, že to bude tuhý boj a potřebujeme spojence na všech frontách, tak abychom mohli použít prostředky i v dopravních projektech. Děkuji. Derek? Yeah, uh... Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych uvedl jednu obecnou otázku a pak se to něco konkrétního pana eh, komisaře. Nejdříve ta obecná věc. Jak říkal eh, Brian, eh, který většinou hájí transportní dopravní politiku, myslím, že k tomu má plné právo, protože je celá řada infrastrukturních eh, projektů po Evropě, které ještě nejsou dokončeny, třeba abychom zajistili do budoucnosti že bude možné toto provést, ať už to jsou ty eh, možné dluhopisy, pomoc Evropské investiční banky nebo jiné nástroje. Je zapotřebí, abychom na ně peníze našli, protože to zlepší jak dopravní spojení, tak to umožní eh, vznik nových pracovních míst. A chci se zeptat, pane komisaři, ohledně projektu Cezar, o kterém jste se zmiňoval, když eh, jsem hovořil s tímto průmyslovým odvětvím. Stěžovali si, že se vykonalo málo pokroku poslední dobou a že se nám může stát, že v letecké přepravě nás brzy přebíjí Spojené státy. Je tedy pravda, že Spojené státy budou schopné dřív, než mi vytvořit nový letecký systém? Pa. Margus Piper. Děkuji. Vážený pane komisaři, já jsem zástupce výboru REGI. Možná tomu nebudete věřit, ale plně tam uznáváme evropskou přidanou hodnotu dopravních sítí a rozhodně jsme nakloněni investovat tam, než když ty peníze zmizí v nějakých jiných projektech, protože v té dopravní struktury aspoň víme, kde ty peníze zůstaly. Ale co je nezbytné, je otázka takzva, řešit otázku takzvaného fondu dopravy. Domníváme se, že zde dochází ke zbytečné centralizaci. A mě by skutečně zajímalo, co byste nám mohl v této věci nabídnout. Jak můžeme zajistit to, aby posílení investic do dopravních fondů nepovede k tomu, že regiony zůstanou stranou. Budou takřka přihlížet za plotem, ale nebudou zapojené. Principiálně zde panuje ochota přiložit ruku k dílu, ať už je to přístup k sítím ten nebo něco jiného, jistě se můžeme dohodnout. Druhá věc. Eh, peníze jsou cené. To znamená, že to, co investujeme, musíme investovat efektivně. Není tedy na čase intenzivněji se zamyslet nad tím, že bychom měli investovat intenzivněji tam, kde už je více dopravy. Možná, že to na první poslech zní rozporuplně, ale pokud jsou tam problémová místa, na, pokud jsou problémy na rozhodujících místech, není lepší využít investice tam, než když i do nejzašího koutu budeme stavět velkolepé dálnice? Děkuji. A nyní Ines. Děkuji vám, paní předsedkyně. Samozřejmě mne velmi těší, že se takto můžeme sejít ve výboru SURE i společně se zástupci výboru pro dopravu a také s panem komisařem. Děkuji mu, že mezi nás přišel. Z Perpignanu do Barcelony se eh, člověk dlouho nemohl dostat eh, vlakem. Teď konečně byl tedy eh, inaugurován poslední kousek španělským a francouzským ministrem, takže až budete chtít jet do Španělska nebo do Francie, už díky TENT budete moci jet vlakem. Eh, ohledně obav týkající se centralizace mohu říci, eh, že se obávám tedy, že Španělsko a Francie eh, nevykonají, co je zapotřebí aby eh, vznikl skutečně ten tunel, který je zapotřebí. A my chceme požádat eh, pana komisaře, aby zajistil, že členské státy udělají to, co je skutečně zapotřebí a že, eh, že se bude navyšovat ta přidaná hodnota spíše, spíše, než aby státy hájily své národní zájmy. A také, pane komisaři, mám na mysli něco dalšího. Já vám si poděkovat za to, že, co jste udělal u střednědobé revize, přeskumu střednědobého je třeba zdůrazňovat přidanou hodnotu eh, u eh, finančních programů a tam, kde je mm, také spolufinancování ze strany eh, států členských. Ehm, bude toto možné použít i v jiných oblastech, jako výzkum, energetika, strukturální fondy, zemědělství? My bychom si přáli, aby evropská předná hodnota byla zdůrazňována, aby byla zcela jasně patrná. Eh, protože se jedná o práci na přeshraničních oblastech nebo v přehraničních oblastech. A proto by měla být zdůrazňována tato přidaná evropská hodnota. Nejde tu jen o soudržnost, eh, ať už sociální, ekonomickou, eh, či další, které byly plánovány původně jen pro mm, východní Evropu, no střední Evropu, ale TNT mohou dodat dynamičtějšího vzruchu evropskému průmyslu infrastruktura je zapotřebí nejen v žele, pro železnice jako takové, pro silniční dopravu, ale pro průmysl. Proto bychom si přáli, aby něco takového se odehrávalo i tady. A proto pan Berga, pan Lamasur a všichni členové ehm, tohoto výboru chtěla bych se zeptat, jak chceme financovat ten té. Děkuji, ale to bylo skutečně velmi rychlé tempo. Chápu, že jsme omezeni v čase, ale přesto. Děkuji, mám jeden dotaz na pana komisaře. Když jsme od komise, od vás, dostali rozpočet na rok 2011, navrhoval jste desetiprocentní zvýšení pro e, mezinárodní e, dopravní e, cesty. A pak rada a my jsme vás podpořili, ale rada to snížila o 100 milionů, takže teď je to jen 12,3%, o 12,3% méně. Byl ostřihány Marco Polo, Cezar, ale tam to nebylo tolik. Tentokrát se jedná o velké prostředky, o 100 milionů. Když se ho podíváme na rozpočet na rok 2011, možná další, možná vy o tom víte víc, protože my nemáme opravdu žádné informace od rady, máme nulové informace. Eh, dochází ke spožďování v členských státech u těchto projektů a eh, proto tedy se oni snaží eh, provádět tyto škrty, anebo to bylo jen účetní nebo fiskální potřebou snížit prostředky. Děkuji, nyní Jan Olbricht. Ano, nejdříve bych chtěl také potvrdit, že diagnoza paní Jensen byla správná. Eh, výbor regie proti eh, takovémuto fondu eh, na dopravu. Ale musíme neustále opakovat, někdy to nebudeme opakovat dostatečně, to, že jsme pro integrovaný postup a to, že je třeba takto pracovat na evropské úrovni a pokud se chtějí integrovat eh, příjemci, musí tedy eh, se integrovat nejen na své regionální úrovni, ale také na naší evropské úrovni. Tak musí vznikat tedy komplementarita jednotlivých politik. Tak je to třeba koordinovat. Samozřejmě, že moje otázka v tomto smyslu je velice konkrétní. Jak víme ve výboru pro regionální rozvoj, komise bude připravovat eh, kontrakt mezi ehm, komisí a členským státem. Tento kontrakt bude obsahovat celou řadu prvků. A otázka zní, zda komisař pro dopravu pracuje na této tedy dohodě pro regionální politiku tak, aby tyto politiky byly skutečně komplementární. Chci poděkovat panu komisaři za to, že používá velice přesné výrazy. Řekl jste, že peníze nejsou v regi, ale, ale v rukou eh, managementu. Ale je tolik různých druhů managementu. Nemůžeme říct, že eh, ty peníze jsou eh, ve výboru regi. To je tedy ta komplementarita, o které jsem chtěl hovořit. Bude tu nějaké další monitorování, aby se zajistil integrovaný přístup? Děkuji. A nyní má pan komisář možnost odpovědět. Děkuji. Děkuji mnohokrát, velice oceňuji eh, vřelou podporu pro otázky dopravy. Ohledně obecného přístupu můžeme říci, že v tuto část roku pracujeme právě na těchto otázkách a já vidím v tuto chvíli, že doprava může skutečně poskytovat přidanou hodnotu pro Evropskou unii a že se toto dostatečně neuznává. Eh, lidé se dívají na dopravu jako na něco, eh, co jim eh, stěžuje život a co je třeba omezit. Ehm, podívejte se na letectví, na, na dopravní zácpy. Opravdu se musíme snažit zvýšit povědomí o dopravě, o tom, čeho dosahuje doprava. A ve výboru pro dopravu jsme o této důležité věci hovořili Eh, hovořili jsme o tom v programových dokumentech. Je třeba také, abychom zvyšovali povědomí a pověst eh, dopravy ohledně rozpočtu, protože tam to ještě dostatečně zohledněno není. A první eh, bod, který bych, na který bych rád odpověděl, zejména to je tedy odpověď paní Jensen, co se stane, když nedostanete finanční prostředky, když ten projekt nedopadne dobře a tak dále? Dobře. Jako bývalý ministr mohu říci, ano, máte e, různé projekty a musíte, pře, musíte uvažovat o tom, kdo e, vrátí peníze, když to dopadne špatně, ale všechna tato Eh, všechno toto znamená, že potřebujeme jasný eh, rozpočet a eh, financování dopravy z evropského rozpočtu není dostatečné. A bude to stejné i pro další finanční výhledy. Pokud to tak bude i pro další finanční výhledy, tak podle mého to bude katastrofa. Ať už se děje cokoliv, budeme pracovat s dopravními fondy, budeme pracovat s bondy, na, tedy s dluhopisy na jednotlivé projekty. A budeme pracovat s dalšími eh, doplňujícími nástroji. Především ale musíme ufinancovat naše základní eh, potřeby. Pokud nemůžete navýšit rozpočet jako takový, jako celek, tak je třeba přemýšlet o struktuře rozpočtu. Pokud struktura rozpočtu ukládá, že doprava je méně než 1% eh, rozpočtu, tak je to málo. A eh, přeshraniční eh, sítě 10 ten, ten T. To jsou místa, která jsou skutečně zásadní pro propojení. A síť, nebo tedy ten rámec, ten T, Eh, eh, ukazuje, že právě v těch přeshraničních úsecích dochází ke spožďováním, zatímco ostatní části infrastruktury se vyvíjejí, tak pro další eh, T komisař bude velice jasné závazky pro členské státky, státy a nebudou tu takové politické možnosti změnit, co si následně budou přát musí eh, členské státy financovat to, k čemu se zavázaly v určitých eh, harmonogramech. Několik eh, hlasů zaznělo s různými důrazy ohledně definice, ale definice a celkové vyzní závisí hodně na vás. Strukturální fondy, fondy soudržnosti a strategické sítě TNT. Slyšel jsem pochybnosti, které se týkají podmíněnosti nebo e, nějakých kritérií, ale samozřejmě členské státy e, to říkají velice jasně, ale jiné jsou tedy podezřívavé a říkají, že peníze z fondu soudržnosti chtějí používat eh, na vytvoření obchvatu kolem hlavního města, což nemá nic společného s nějakým panevropským nebo celoevropským projektem. Takže my eh, spolupracujeme s kolegou Hanem z regionální politiky, abychom ehm, se zabývali určitými aspekty této podmíněnosti, abychom vytvořili určité, určité pokyny Eh, pokud nás podpoříte, nepochybně se nám to povede. Možná ne na 100%, ale alespoň pro většinu využití takovýchto prostředků. Eh, ať už máme jak, jakkoliv velký počet projektů TNT a, a minister za mnou přijde a prohlásí, víte, změnila se vláda a my teď máme úplně jiné priority a potřebujeme prostředky na silnici XY a můžeme to teď změnit, abychom mohli financovat ten náš nový projekt. E, peníze z Fondu soudržnosti e, ne, nebo z jiných fondů, že by využili na místní potřeby. To je samozřejmě eh, směšné. My na komisi eh, sice se na tomto můžeme eh, dohodnout, ale musíme také mít podporu od vás. A víme, že dochází k nesprávnému využívání prostředku takovýmto způsobem. Já jsem byl komisař zodpovědný eh, za absolutorium a odpovídal jsem na otázky ohledně používání finančních prostředků na výboru pro kontrolu rozpočtu. A mohl jsem tedy říct, jsme snížili financování pro TNT o 300 milionů eur na základě eh, patřičných eh, analýz. ty peníze tedy byly uchovány a já si myslím, že se opravdu velice snažíme o to, abychom peníze vynakládali efektivně. Rád bych ale také eh, řekl eh, to, co už zde zmínil někdo z poslanců, že třeba tedy hm, podporovat železnice a ty eh, druhy dopravy, které jsou, které jsou zelenější. Železnice jsou politicky a národně tím nejrozdrobenějším druhem dopravy. Nemohou takto vést konkurenci proti silnicím. Potřebujeme proto panevropskou politiku pro železnice, stejně jako má Evropská unie politiku pro leteckou přepravu. Železnice tedy musí být konkurenceschopné. To je nesmírně důležitá věc. A ohledně politiky soudržnosti a dálnic eh, platí to tež. Samozřejmě, že bychom si přáli panevropský eh, projekt. My nevylučujeme silnici, silniční přepravu, eh, zejména ve východní části Evropy, kde je velmi omezená silniční síť protože když bude lepší silniční infrastruktura, bude tam i méně znečištění a bude tam méně dopravních zácp. E, to je samozřejmě, ale chceme podporovat dopravu, která je um, přátelská k životnímu prostředí. A chceme dosáhnout tedy pozitivního vývoje. A teď k tomu Cesárovi. Co se týče jeho rozvoje, tak eh, prostě všechno jde podle plánu. Ten rozvoj se odebírá podle plánu, ale to konkrétní rozjetí eh, celého projektu, to samozřejmě souvisí s celkovou politikou reformy eh, letecké dopravy a jejího řízení. A bez této reformy budeme brzy v problémech. Členské státy se rozhodly reformovat stávající systém řízení letového provozu. A to se vztahuje k tomu nastartování celého e, projektu. Uvidíme e, vlastně velmi brzy, v první polovině tohoto roku, jak to bude vypadat. A pokud to nepůjde podle plánu, tak bychom rychle měli promyslit, co udělat, aby tady bylo mnohem lepší řízení letového eh, provozu. A teď ke Spojeným státům. To je eh, zatím takový vzájemný výměný projekt. Zatím pracujeme společně se Američany a doufáme, že eh, v spolupráci s orgány Spojených států Eh, dosáhneme jakéhosi modu vivendi, abychom rozvinuli eh, ty příslušné systémy a že budeme eh, spolupracovat i nadále, protože samozřejmě Spojené státy mají jeden jasný zdroj, vojenský sektor, to v tom se od nás liší, ale my jsme prostě ten systém vyvinuli a bude to náš hlavní systém, pokud se nám podaří úspěšně postupovat v té reformě eh, řízení letového eh, provozu. Eh, další téma je Galileo. Zaznělo to tady vícekrát, ale já musím říct, že to nepatří do mého sektoru, patří to kolegovi Tajánimu, takže tyto otázky já zodpovědět tady nemohu. A to, co říkal pan Vodman ohledně dalších e, témat. E, já bych to shrnul asi tak, že se jedná o politické rozhodnutí. Ale je tomu tak, že vlastně v rámci našich víceletých projektů v tuto chvíli e, to nevnímáme tak, že bychom nemohli pokračovat dál. Ne, Eh, zastavuje to ten náš proces, ale zároveň je třeba kombinovat eh, platby a úvěry a je pravda, že věci prostě musíme nějakým způsobem financovat. Eh, jistě se vrátíme ještě k rozpočtovým orgánům s těmito věcmi trochu podrobněji a jde také o to strukturování stávajících peněz. Je to s tím propojené. Myslím, že jsem zodpověděl víceméně na všechny dotazy. Děkuji vám, pane komisaři. Ano, je to tak. Dnes jsme se opět poučili, že je možné mít dobré nápady a jak říkal už pan komisař, když nejsou peníze, tak se prostě nic neděje. Peníze jsou potřeba pro to, abychom zrealizovali naše nápady. A Dovolte mi říci, i když jste o tom nehovořila, že nás podpoříte v té myšlence výboru TRAN, který hovořil o tom use it or lose it. A jde o ty jednotlivé sumy přiřazené daným projektům. Všichni jsme se dozvěděli, že bez fungující dopravy nemůže být fungující vnitřní trh. A Salvador nyní uzavře celou diskuzi. Děkuji, pane eh, komisaři. Děkuji především kolegyním a kolegům, kteří přispěli eh, do této debaty, která je rozhodně zajímavá a eh, pomohla zpravodaji připravit si stanovisko. Příslušný výbor a jeho členové také výrazně přispěli. Pokud nelze zvýšit rozpočet, tak se alespoň podívejme na strukturu. To tady zaznělo. A méně než jedno procento celkového rozpočtu, to je málo. To si myslím, že jsou věci, které bychom tady asi všichni okamžitě podepsali. A teď eh, konkrétně k tomu, co řekl pan komisař a k otázkám, které tady zazněly. Eh, samozřejmě jsou tady kontroverzní věci, jako jestli je mezi Barcelonou a Perpiňanem ještě nějaké spojení, ale každopádně si myslím, že ty hlavní věci eh, jsou předmětem koncensu eh, všech členů našeho výboru. Je tady za první jedna věc, která je nutná. Nutné je se zabývat investicemi v infrastruktuře, aby byla zajištěna přidaná hodnota, evropská přidaná hodnota. Pak samozřejmě musíme eh, se také zabývat všemi těmi přeshraničními projekty, aby eh, se zamezilo tomu do budoucna, že by e, státy realizovaly striktně národní projekty. A pak je tady další věc, soudržnost a koordinace. Je třeba e, koordinace a soudržnosti s e, ekologickými normami. Vy jste hovořil, pane komisaři, o té různorodosti eh, těch infrastrukturových projektů. Je třeba, abychom tady provedli autentické hodnocení od jedné země k druhé. Vy například říkáte, že železnice jsou velmi důležité a přitom členské státy eh, tady mají značný deficit eh, v oblasti silniční dopravy. To také říkáte. Takže dřív, než půjdeme nějakou cestou, maximalistickou cestou, tak bychom měli zjistit, jak na tom jednotlivé státy přesně jsou. Financování to je klíčové pro dopravní politiku. Především proto, že členské státy jsou v hospodářské krizi a mají tak trochu tendenci ty velké investiční projekty oddalovat, ty investice posouvat někam do budoucna. Takže je třeba lépe koordinovat věci s fondem Eh, soudržnosti s eh, Fondem pro rozvoj venkova a tak dále. A teď k těm společným cílům, které bychom si měli definovat. Jedna otázka tady pořád visí ve vzduchu. Znamená to, že je zapotřebí postupovat systémem earmarkingu, eh, předběžného, tedy při klepnutí prostředků pro něco konkrétního, a nebo je třeba postupovat jinak. Já chci připomenout kolegyním a kolegům, že od rána se vlastně zabýváme takovými slyšeními se všemi komisařekami a komisaři, kteří mají co dočinění s rozpočtem a že je třeba tady horizontalizovat tu strukturální politiku, ať už se jedná o energetiku, ať už se jedná o dopravu, ať už se jedná o infrastrukturu. A protože vy, eh, pane eh, komisaři, pracujete eh, také s, těsné součinnosti s panem komisařem Hánem a zavádíte ta kritéria podmíněnosti, tak my 10. února položíme panu komisaři Hánovi otázku, co on o tom soudí. Protože je zřejmé, že v budoucím rozpočtu Evropské unie se všemi těmi finančními omezeními bude tato otázka hrát ještě důležitější roli než dřív souhlasíme s využíváním eh, finančních prostředků Evropské bank, investiční banky eh, takzvan, eh, formou takzvaných projektových obligací, project bonds a také souhlasíme s partnerstvím soukromého a veřejného sektoru, ale například ten Galileo. Tady ten systém PPP nikam nevedl. Bylo zapotřebí z posílit tu komunitární složku, eh, protože prostě nebylo dost soukromých zdrojů. A toto jsou obavy, které nás provádějí, protože eh, soukromý sektor eh, jde po bezpečnosti těch investic a tato účast je prostě složitá a nejistá. Chci to své vystoupení zakončit ještě otázkou železniční politiky jako člen eh, rozpočtového výboru a také výboru SURE, eh, nám, eh, musím říct, že mi jde a nám vlastně všem jde o průchodnost těch investic a jejich udržitelnost. A vidíme tady nutnost celoevropské politiky v oblasti železniční dopravy. Po celé řadě let, kdy se věci plánovali v tomto směru na úrovni komise, už by snad něco mělo být vidět. Slyšíme tady o jednotné evropské železnici, European Single Railway, což by byla taková pozemní, eh, eh, vlastně odvrácená strana toho společného evropského eh, nebe. To nám vše připadá velmi přijatelné. Jistě by to přineslo přidanou evropskou hodnotu a kolegové se mnou jistě souhlasí. Takže Paní komisařko, kolegyně, kolegové, myslím, že pan komisař nám tady umožnil velký konsensus ve všech těch oblastech, které tady e, představil našemu výboru a děkuji vám za vaše vystoupení. E, děkuji. Doufáme, e, že se budeme moci dále vést diskuze o rozpočtu s komisí. Já vím, že teď lze slíbit všechno, ale pak je třeba to dojednat konkrétně. Nicméně, pane komisaři, chci vám poděkovat za to, že jste našel čas, udělal si čas pro to, abyste přišel k nám do výboru a diskutoval o dopravní politice. A nyní myslím, že se s vámi můžeme rozloučit a přivítat další paní komisařku. Nein, liebe Kollegen, nein, nein, wir haben jetzt... Kde pak, kolegové, to není žádná pauza. Eh, Budeme pokračovat hned dál, protože zde srdečně vítáme paní komisařku. Hier bei uns für Forschung, A vítáme zde tedy paní komisařku pro výzkum a rozvoj. Děkujeme jí za to, že mezi nás přišla. A eh, opravdu ji zde srdečně vítáme. Měli jsme tu na vás celou řadu dotazů, eh, mohla jste mm, se s nimi seznámit písemně. Eh, eh, navíc je tu pan zpravodaj, který promluví hned na úvod a bude mít pět úvodních minut, tedy aby nás uvedl do tématu a zahájí diskuzi. Budeme tedy opět pokračovat stejným systémem jako doposud. Po panu zpravli pak vy, paní komisařko, budete mít slovo na 10 minut na vaše prohlášení. Následovat budou dotazy a komentáře eh, řečníků za politické skupiny a podle toho, kolik nám zbude času, eh, ještě budou moci promluvit další řečníci, tedy další kolegové. A zcela na závěr budete moci odpovídat vy na předložené eh, dotazy. A teď předávám slovo Salvadorovi. Děkuji vám, paní eh, mm, komisařko, eh, že jste mezi nás zavítala, vážené kolegyně a kolegové. Na dnešním pořadu jednání jsme dospěli k poslednímu bodu. Náš pořad jednání byl dnes skutečně velice plný a mm, hovořili s námi komisaři, kteří jsou zodpovědní za určitou část výdajů, přestoupili před nás, před výbor eh, SURE, aby hovořili o budoucích eh, finančních perspektivách. Eh, paní komisařka pro rozvoj a inovace ještě více než pan Kalas, komisař, který zde seděl před vámi, Eh, je osoba, která může dobře odpovědět na otázku eh, v eh, přidané evropské hodnoty 7 prostředků v Evropské unii je věnováno v rozpočtu na výzkum a rozvoj a já se vás chci zeptat, paní komisařko, zda tento systém je účinnější než systém, ve kterém by byl tedy společný výzkumný systém a je nebylo by vhodnější, aby tedy eh, všechny eh, tyto rámcové programy členských států byly vřazeny do toho evropského. Eh, nemyslíte si, že by úroveň, úroveň výdajů na výzkum a rozvoj měla být alespoň stejně velká jako dnes? To je ale velice optimistický pohled vzhledem k tomu, jak eh, se nyní tváří některé členské státy. My s vámi souhlasíme, že je zapotřebí investovat do výzkumu a rozvoje, ale když se podíváte na částky, které jsou v sedmém rámcovém programu, eh, stačí na to, abychom eh, s nimi plnili cíle do strategie EU 2020. Budeme mít dostatek prostředků. V současné době výzkum a inovace se nacházejí ve stejné kategorii eh, výdajů, ale v jiných podokruzích. Eh, to vzniklo původně proto, aby bylo snadnější eh, distribuovat strukturální fondy do jednotlivých cílů. My bychom si ale přáli vědět, zda z vašeho pohledu a na základě vaší zkušenosti je toto ta nejlepší struktura, nebo zda si přejete jinou strukturu pro, eh, pro eh, výzkum a rozvoj. A zda můžeme lépe koordinovat tuto politiku prostřednictvím politiky soudržnosti, například tím, že bychom vytvořili eh, jakési preventivní vyznačení prostředků pro určité politiky. A v, eh, takto bychom mohli tedy postupovat pro eh, programy zaměřené na výzkum a rozvoj a také pro strukturální eh, fondy. To jsou tedy otázky, které jsme si kladli na rozpočtovém výboru. Rozpočtový výbor se zabýval ehm, financování nebo způsob financování Evropského ústavu pro technologie. Jsou nyní se dějí dvě věci s tímto související. Myslíte si, že tento Ústav pro technologii opravdu už načerpal kritické eh, množství na to, aby eh, významně mohl posílit evropskou inovaci. Tento projekt je podle vás úspěšný? Eh, je to projekt, ve kterém by se měl více účastnit Evropský parlament v souvislosti s dalšími finančními perspektivami na závěr zabýváme se celou řadou jednotlivých eh, sektorů eh, v oblasti eh, tedy výzkumu a zlepšování výkonnosti a efektivity v, ve výzkumu. My bychom velice rádi za Evropský parlament věděli, jaké je stanovisko komise ohledně myšlenky zjednodušení v rámci mm, osmého rámcového mm, programu, protože na něm budeme pracovat eh, ve velice blízké budoucnosti. A zda by tedy projekty měly být financovány spíše na základě výsledků, než na základě aktivit, které vykonávají. Možná by paní eh, komisařka Molaří z výboru SURE svůj názor na všechny eh, tyto body, abychom mohli uvažovat o tom, jak eh, eh, vytvářet další strukturu pro výzkum a rozvoj. My si uvědomujeme, že je velice málo dostupných zdrojů právě eh, na tyto všechny cíle, které máme. Tak to je skvělé. A nyní má slovo paní komisařka. Jsem skutečně velice ráda, že mám s vámi dnes možnost diskutovat o klíčové roli a strategických investicích do výzkumu a inovací v rámci strategie 2020. Já bych se chtěla soustředit na myšlenku společného strategického rámce a jak ho koncipovat, aby podporoval naše cíle. V našem sdělení o revizi rozpočtu v loňském roce komise navrhla sloučit tyto prostředky do společného strategického rámce. Naše výdaje na výzkum a inovace se za poslední finanční rámec zdvojnásobily a do roku 2013 budou představovat 7 rozpočtu celé Unie. Stávající a minulé projekty prohloubily naše znalosti a pomohly nám vytvořit nové politiky v oblasti změn klimatu a vedly k výrazným zlepšením života našich občanů, protože se podařilo hledat léky na vzácné nemoci, které eh, se těžko eh, objevují na národní úrovni. Velké inovace do eh, spotřebitelské technologie vedly také k výrazným globálním normám normám v oblasti e, mobilních komunikací a e, technologi- e, či financování v rámci 10 miliard ročně by do roku 2025 mohlo vést k novým pracovním příležitostem v řádu 100 tisíců takže výdaje do výzkumu a inovací budou mít ještě větší dopad e, pro řešení velkých výzev. Každé euro ale musí e, být e, dobře využito. Já v tomto směru chci pokračovat v dobrých politikách a postupech a dělat reformy všude tam, kde to je nutné. Podobně jako naši konkurenti, Spojené státy a Čína například, Evropská unie přijímá skutečnost, že strategický přístup k výzkumu a inovacím je nejlepší nejlepším způsobem, jak se vymanit ze stávající krize. Nicméně naše nástroje musí být vhodné pro tento e, cíl. Mají ten rozsah, mají tu velikost, mají e, tu schopnost skutečně změnit e, situaci, zajistit růst, zajistit nové pracovní příležitosti. Skutečně jsme příkladem. My chceme, aby členské státy investovaly, zlepšovaly své systémy pro výzkum a inovace a musíme tak činit stejně. Naše návrhy pro pro moderní eh, rozpočet Evropské unie musí mít výzkum a inovace ve svém středu, abychom dobře reagovali na výzvy strategie 2020. Zároveň se musíme také zabývat těmi eh, zápornými věcmi a nedostatky v našich stávajících eh, rozpočtových prioritách a podle naší analýzy a průběžné analýzy sedmého programu a SIPu jsou následující problémy. Příliš mnoho programů, příliš příliš mnoho nástrojů, nekoordinovaných, neza, nepostačující rozsah, abychom opravdu věci dotáhli a nedostatek eh, toho decouplingu v oblasti výzkumu a realizace v praxi. Jiná pravidla, různá pravidla, různé postupy mezi programy, nejasné vztahy s prioritami eh, strategie 2020 a velkými společenskými výzvami, nedostatek dynamismu, nedostatek nedostatek rychlosti, nedostatek komplementarity a e, strategického propojení s dalšími unijními nástroji, se strukturálními fondy a s programy výzkumu a inovace na národní úrovni. A v neposlední řadě naši občané výsledky nevidí. Takže myslím si, že společný strategický rámec, který by sloučil všechny finance pro výzkum a inovace, je nutný. Takovýto rámec nám dá tu sílu a ten prostor, abychom se vyrovnali s hlavními výzvami, problémy před evropskou společností a stimulovali růst a zaměstnanost. Potřebujeme tento rámec proto, abychom podpořili ambice strategie 2020 a ambice celé Unie. V neposlední řadě toto bude také eh, vlastně umožňovat Unie pod, podporovat eh, celý ten řetězec od eh, laboratoře až na trh a umožní nám to přesvědčivě prokázat, že se zabýváme hlavními výzvami a poskytne nám to základ pro zjednodušení programů a jejich zatraktivnění pro občany. Takovýto rámec pro výzkum a inovace zajistí zjednodušení, protože se bude pracovat podle jednoho souboru pravidel a postupů a ITs. Umožní zjednodušení e, pro metody e, určení e, přímých nákladů, užití paušálů tam, kde to bude možné a také umožní eh, vlastně eh, provádění malých projektů a pilotních projektů. Jak víte, eh, vědecká komunita na tyto věci nahlíží poměrně kriticky a rovněž se výrazně musí zlepšit proplácení nákladů. Rychlé inovativní projekty budou nepochybně pomáhat malým a středním podnikům a bude tady možné vy, eh, vy, eh, zkoumat i nové možnosti financování. Například Risk Sharing Facility je dobrým nástrojem, abychom v tomto směru měli tuto možnost a podobné využívat. Strukturální fondy by měly být plně využity proto, aby tady bylo možno vyvinout eh, infrastrukturu Centru pro výzkum a inovace nové generace. Jak víte, já jsem plně oddána myšlence zjednodušení. Je třeba snížit byrokratickou zátěž a naše programy musí být tak dostupné, jak je jen možné pro nejlepší možné výzkumné pracovníky a inovátory musíme také zlepšit řízení našich programů. A i z tohoto důvodu jsme v loňském roce přijali sdělení o zjednodušení eh, evropských výzkumných programů. A tam jsou krátkodobé i dlouhodobé možnosti pro snížení administrativní zátěže pro naše příjemce. Takovýto dokument, tento dokument, paní předsedkyně, vyvolal intenzivní meziinstitucionální debatu a mm, naše, vaše zpráva, kterou Eh, jste přijali velkou většinou v listopadu loňského eh, roku, výrazně podpořila většinu našich eh, námětů z tohoto sdělení a navíc nám poskytla další dobré myšlenky. Musíme se posunout k no, standardizovanějším pravidlům pro veškeré financování výzkumu a inovace a snížit komplexnost všech těch procesů Zůstává tady určitý počet klíčových otázek. Například, jak ty naše eh, finanční mechanismy v oblasti výzkumu a inovací mají být do budoucna strukturovány, jaké by měly být priority a jaké nástroje by nejlépe sloužily cílům strategie 2020 bude e, zapotřebí také vyžádat si stanoviska klíčových hráčů na e, tyto otázky dřív, než komise ukončí e, svou práci na legislativním návrhu. Konzultace budou zahájeny zelenou knihou a soustředí se na klíčové otázky, které budou brzy zveřejněny. 10. června bude předložena zpráva a legislativní návrh komise je naplánován na konec roku 2011. Očekáváme, že šéfové států a vlád nám také dají výrazný politický signál, až se sejdou ve čtvrtku na Evropské radě. Signál v oblasti výzkumu a inovací. Nemohu samozřejmě eh, anticipovat eh, stanovisko komise ohledně MMF ani rozsah a strukturu nového programu o výzkumu a eh, inovacích komise, nicméně jsem připravena odpovědět na další otázky nebo poskytnout vysvětlení na případné dotazy z vaší strany. Ja, vielen Dank. Jetzt gehen wir in die Runde. Děkuji. A nyní se budou moci ptát zástupci jednotlivých politických skupin. Máte na to čtyři minuty. Maria Kavajo, prosím, za EPP. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji, paní komisařko. Poslední eh, zprávy o výzkumu nám neukazují pěkný obrázek. 80 výzkumníků eh, výzkumu je vedeno mimo Evropu, 69 v žádosti o patent je předkládáno v neevropských zemích. A ten seznam pokračuje dál. Zásadní, abychom tuto tendenci zvrátili. Následující rozpočet a nové programy představují možnost přetvořit celý systém struktury výzkumu a vývoje. Je třeba jednat nyní, pokud ne, eh, v, 20, v roce 2020 eh, bude pozdě na to, abychom si věc ještě promýšleli. Stávající systém eh, za prvé poskytování je zapotřebí hm, zlepšit financování a zjednodušit strukturu výzkumu na jedné straně administrativních a finančních pravidel na druhé straně. Ve světle těchto faktorů bych ráda se zeptala na tři e, věci. První dotaz se týká úrovně financování e, ve výzkumu a vývoji zaměřeného na dosažení cílů, jež jsme si sami stanovili. Jakou úroveň financování podle komise budeme potřebovat přeshraničně hraničně Eh, pro přeshraniční inovační a výzkumné programy. Je zapotřebí, aby se vyrovnala alespoň úrovni roku 2013, eh, jaká bude úroveň financování inovačních programů a dalších programů souvisejících s inovačním trojuhelníkem. Další moje otázka se zaměřuje na integrování IAT a eh, CIP do rámcových programů. Hovořila jste o struktuře. Můžete nám říci něco detailnějšího o té celkové struktuře, která podle komise bude eh, schopna eh, plnit tyto cíle. Za třetí, zjednodušení, ale to je rozhodnou částí. Za prvé, jedná se o komplex eh, programů EU, Dochází k multiplikaci eh, výzkumných orgánů, které eh, působí potíže jak malým a středním podniku, tak výzkumníkům, kteří žádají o eh, příspěvek na výzkum. Takže se ptám, jak tento rozvětvený komplex zjednodušit, jak vytvořit takový rámcový program, který bude uživatelsky příjemnější pro žadatele a pak se chci zeptat na zjednodušení finančního administrativního procesu. Další generace výzkumných programů se musí zakládat na principu jednoduchosti, právní jistoty, excelence a důvěry. Jak komise chce tyto klíčové prvky co možná nejlépe uchránit v osmém rámcovém programu. Ja, vielen Dank. Děkuji. Dobře, Ivajo, čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, jak už říkala paní Carvalho, musíme dosáhnout alespoň dvou věcí. Za prvé, Eh, zvrátit negativní trend v inovacích a výzkumu v Evropě. A jak jste vy sama řekla, za druhé to je eh, převést výsledky výzkumu do eh, produktů uveditelných na trh. To jsou, myslím, jasné cíle v jakékoliv oblasti výzkumu. Celá řada otázek se vztahuje k tomu, jak chcete těchto cílů dosáhnout. Hovořila jste o společných strategických rámcích pro výzkum a e, inovace, což zní velmi pěkně a ambiciózně. Jaké je ale vaše stanovisko ohledně úrovně financování? Myslíte si, že by to měly být nějaké závazné e, částky nebo zda máme vytvořit nějaké dodatečné nástroje, abychom podnítili jak veřejné, tak soukromé aktéry, financování výzkumu a rozvoje a za další. Je tu problém e, nízké nebo malé viditelnosti projektu a jejich výsledků. A e, za další, pro, mm, měli bychom do tohoto zašlenit i malé podniky e, do výzkumu i do realizace těch výsledků výzkumu. To je tedy Eh, otázka, jak začlenit malé a střední eh, podniky také do výzkumu. A další otázka se vztahuje ke zjednodušení. Diskutujeme v parlamentu o změnách ve finančním nařízení a zjednodušení eh, neznamená jen unifikaci pravidel. Jde nám o skutečné zjednodušení administrativní zátěže a o možnosti Mm, o možnosti takových eh, vnitřních postupů, kdy se hovoří o finančním nařízení. Snažíme se eh, také, aby byla co možná nejnižší chybovost. A na závěr se chci zeptat na financování výzkumu a vývoje v budoucnosti. Pořád musíme eh, udržet tyto hm, Ehm, tyto prostředky zvlášť pro větší projekty a pro malé projekty, protože některé eh, prostředky mohou být využity na úkor prostředků na jiné projekty. Nebylo by lepší, abychom měli oddělenou rozpočtovou řádku na ty velmi významné nebo zvláštní projekty, aby se eh, pak nesměšovaly prostředky na ně s dalšími prostředky na jiné prostředky. Eh, Podle, měli bychom tady najít nějaký způsob, jak rozdělit tyto rozpočtové řádky. Děkuji. Jane? Jan Gebrandej za ALDE. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám také, paní komisařko. Víme, že e, znalost, vědomosti mohou být nejvýznamnějším kapitálem v mezinárodním e, světě plném konkurence. Ve chvíli, kdy e, je tu levná pracovní síla nebo cokoliv jiného, měli bychom právě nad tímto uvažovat. Dnes jsme viděli poslední čísla od Evropské komise a také jsou jasně patrná v jiných oblastech. Před dvěma týdny něm, nizozemská firma která se chystala produkovat elektrická vozidla, zbankrotovala a byla koupena čínskou firmou. Uh, uh, a e, to všechno znamenalo investování po léta do technologií a do výzkumu. A e, jde nám o to, abychom tedy využívali těchto poznatků. Hlavní, eh, hlavním jádrem naší budoucí ekonomiky eh, eh, hlavní jádro naší ekonomiky bylo také souvisí s hlavním jádrem našeho rozpočtu v Evropě. Měli bychom koordinovat horizontálně mezi všemi sektory, které zde máme. Eh, takže eh, bychom neměli jen podporovat příjmy eh, zemědělců, ale kombinovat to nějak také s výzkumem a rozvojem a s jinými oblastmi. A rád bych se vás zeptal, jaký na toto máte názor. Komisař Etikr dnes ráno říkal, že výzkum je rozpočtová záležitost a já s ním úplně souhlasím. Co si o tom myslíte vy, když se zadíváte do budoucnosti, když se podíváte na některé členské státy, které chtějí zamrazit eh, evropský rozpočet? Eh, bude tedy, eh, budou tedy navýšené prostředky pro výzkum a rozvoj v EU. Pak je tu otázka absoluční kapacity v EU, využívání finančních prostředků, které je závažným problémem. Uh, Máme tedy problém s tím, že máme příliš mnoho evropských peněz. Já si nemyslím, že by tomu tak bylo, ale jsem velice zvědavý, co nám můžete právě o tomhle říct a co můžeme udělat pro to, abychom dosáhli eh, lepší úrovně absorpce v EU. Jetzt Helga. Děkuji, nyní Helga. Oh, once again. Thank you, uh, dear... Děkuji, paní komisařko, za to, jak jste k nám tady plameně hovořila. Naprosto s vámi souhlasím. Společný strategický rámec. To je to nejzásadnější strategické rozhodnutí, které musíme učinit, protože se Spojenými státy, Čínou, Indií a Brazílií eh, je to pro Evropskou unii velice těžká mezinárodní situace, pokud chce opravdu konkurovat těmi, eh, těm velkým mocným zemím, které hodně investují. A to, co tady bylo uvedeno, eh, je typickým příkladem toho, co Číňané dělají, když tomu mají tu možnost. Vy jste hovořila o zjednodušení eh, podávání těch přihlášek, o snadnějším ehm, vlastně eh, řízení toho všeho snadnějším pro eh, výzkumné pracovníky, ale také pro občany, pro uživatele a tak dále. Jsou tady ty, ta partnerství a taková ta myšlenka jednoho one-top shop, E, to znamená jedné organizace, tak, aby výzkumní pracovníci a další měli e, jasnou představu o tom, kam jít, pokud e, chtějí, aby ty věci fungovaly v každodenním životě. A jak na toto nahlažíte? Je to realizovatelné? Za druhé bych se chtěla zabývat trochu podrobněji otázkou práv duševního vlastnictví a to v evropském rámci. My a nějakým Eh, a evropským eh, tedy eh, ochran, evropskou ochranou známkou a evropským patentem. To je jistě zapotřebí. Pak bych chtěla říct, že takzvané tvůrčí takzvaný tvůrčí průmysl, creative industries, jsou velice důležitým hráčem E, a jsou velmi propojeny s malými a středními podniky a měly by být nedílnou součástí e, toho, co vnímáme jako strategii inovace a kreativity Evropské unie. Byla bych ráda, kdybyste se eh, vrátila k otázce Salvatora Garigy ohledně EIT a ohledně toho, zdali opravdu je kritická masa k dispozici, protože do toho jste vlastně eh, se zatím nepustila. A je tady ještě jedna věc, velkých konfliktů. Bylo řečeno dnes ráno, že by tady neměl eh, být nějaký konkurenční boj mezi financováním IT a výzkumu. Ale ono tomu tak je, ten boj tady existuje, takže já bych ráda věděla, jaký je váš přístup k této ožehavé otázce. Děkuji. Není za ECR, prosím. Tkyně, eh, vážená paní komisařko, eh, je zcela jednoznačné, že v současné době většina eh, peněz do vědy a výzkumu je poskytována na národní úrovni a i pokud by se výdaje zvýšily eh, v následujícím období rozpočtovém, tak určitě nedojde k tomu, aby v Evropě EU eh, e dávala více peněz než eh, do této oblasti než, než členské státy. Proto podle mého soudu je klíčová otázka, jaká bude vazba, vztah mezi tím, co jaké priority má Evropská unie a jaké mají členské státy. Do jaké míry zde bude nějaká koordinace, jak může Evropská komise s členskými státy v té oblasti eh, spolupracovat a napřímit eh, to financování do perspektivních oblastí eh, co v této oblasti chystáte, jakým způsobem propojit to, co dělají členské státy s tím, co chce dělat Evropská unie. Tam já myslím, že je největší eh, pro nás eh, výzva, protože kombinované eh, zdroje právě té na, z národní úrovně a z té evropské úrovně a jejich napřímení do, do věcí, které jsou pro Evropu potřeba, si myslím, že to je ta, ta hlavní výzva, která před námi je. Děkuji. Vielen Dank. Um, ich... Děkuji vám. Nevidím nikoho za GUE, ale paní Andreasen za EFD. Otázku položí paní Savela. Děkujeme. Děkuji, Marto, děkuji eh, paní eh, předsedkyně. Paní komisařko, vážené kolegyně, kolegové, eh, existuje takový hollywoodský film, který teď běží v kinech. A jmenuje se to eh, sociální síť, The Social Network. A velice nádherně tento film eh, popisuje, jak tento fenomén eh, prostě přišel v z, do života, jak vešel v té naší společnosti. A ukazuje se tam, že internetová revoluce vlastně vznikla proto, že světový vzdělávací e, systém propojil univerzity a e, výzkumná pracoviště a vědecká pracoviště. A to je moje první připomínka, paní komisařko, protože já se obávám, že ve sdělení eh, komise o inovační unie eh, jsou eh, nejsou dostatečně využívány právě kapacity takovýchto center, univerzit, vědeckých pracovišť. Nám chybí nejenom ta kultura, ale ta koncepce sítě našich zdrojů v oblasti inovací. Moje otázka z tohoto vyplývající je následující. Měly by projekty Evropské unie e, být financovány granty a kontrolovány na základě e, výsledků, e, protože ve Spojených státech se používá vlastně metoda Star Metrics a to je projekt, v rámci kterého federální a univerzitní eh, partner eh, partneři musí dokumentovat výsledky svých bádání veřejnosti a vlastně se eh, monitoruje tímto způsobem dopad eh, financování z federálních zdrojů eh, na vznik pracovních příležitostí a další rozvoj. A ty univerzity, které neprokáží žádné výsledky, i když byly financovány státními penězi, no tak ty z toho seznamu vypadnou a už jim příště nikdo žádné finanční prostředky nepřiklepne podle mě, paní komisařko Gogan eh, Queen, bychom možná měli takovýto systém přijmout, ale bychom alespoň věděli konkrétněji, co jsou ty výsledky vydaných peněz na e, rozvoj a výzkum v Evropě. Děkuji vám. Děkuji. Tak nyní jsme ukončili kolečko mluvčích jednotlivých politických frakcí a je skvělé, že všichni byli ukázněni, co se týče času, takže nyní může paní komisařka zareagovat. Má jste, paní komisařko, čas do 3, 3 čtvrtě na 6, takže po těch prvních odpovědích budou další kolegové, budou mít dvě minuty. Rika Mana, Raima Böge, Lena Eck, Markus Pieper, Marit Paulsen, Iva Scott Mannis und Mary McInnes. Und Marta Andreasen, ja. Okay. Dann fangen wir jetzt... Tak, ale nyní bude to první kolečko odpovědí. Prosím. Thank you very much. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji všem, kdo položili otázky a promluvili. Když se podíváme na otázku velkých infrastrukturních projektů, jako je ITER, Galileo, GMS, když jsem se stala eh, v únoru komisařkou, musela jsem se podívat na ten veliký, složitý případ ITER. Eh, to jsou materiály, které, nebo téma, které nebylo eh, spravováno tak, jak by si přál, jako tedy člověk pocházející z, vý, mm, z vý, jak by si přál z výboru, ne, pardon, mm, z účetního dvora. A Byly tam otázky, které bylo třeba vyřešit eh, jak v oblasti finanční, tak v oblasti zprávy. Eh, zabývali jsme se tedy řízením a zprávou, změnili jsme strukturu v Barceloně, žádali jsme mezinárodní organizace, aby také se eh, zabývali svými tedy administrativními potížemi, aby tento projekt stál na pevných nohou. A nicméně tu byly ještě další prvky, které nás opro, eh, eh, rozčilovaly. Eh, hovořili jsme před Vánocemi o tomto projektu na rozpočtu. Víte, že došlo k tomu zdržení tady v parlamentu, což tedy způsobuje další pozdržení a budeme muset diskutovat ještě dál. Ale poučila jsem se. A ustavičně jsem usilovala v komisi o to, abychom měli Eh, rozpočet, takzvaný ring fenced, pro, vyznačený rozpočet pro eh, velké infrastrukturní eh, projekty Eh, my eh, nemáme s tím konkrétně zkušenosti, ale máme zkušenost v tom, že jakmile je nějaký nedostatek v rozpočtu, tak se členské státy obrátí zpátky na komisi a my nemůžeme dovolit, aby to takto pokračovalo dál. Takže já velice silně zastávám eh, názor na základně tedy frustrace s otázkou ITER, že musíme tímto způsobem se ubírat v naší další práci. Teď ke zjednodušení a úrovni financování a jaká by měla být. Jak správně poznamenala paní Carvalho, ve veřejných prohlášeních jsem hovořila že potřebujeme alespoň úroveň financování z roku 2013, což neznamená, že by si nepřála podporu e, vyšší než v roce 2013. Ale především když se tedy podíváme na program výzkumu, musíme být schopni dokázat každému občanům, daňovým poplatníkům, že vynakládáme jen prostředky, jen ty prostředky na EU úrovni, eh, které jsou vynaloženy lépe než na úrovni členských států. A eh, nechceme fragmentaci, eh, překrývání a podobně. Eh, dochází k tomu, že různé části výzkumu probíhají, jak jsem zjistila při přípravě slyšení eh, eh, v loni v lednu, že ta samá bakterie se studuje 80 různými výzkumníky nebo místy výzkumnými a všechny z nich dostávají podporu. A proto velice silně stojím za tím, že potřebujeme koordinovat Eh, takovouto situaci. Na evropské úrovni musíme jednat tedy eh, tak, aby to bylo zjednodušené, ale zároveň, aby zde byla právní jistota pro jednotlivé aktéry a také pro naše zákazníky. A jsem přesvědčena, že toho dosáhneme prostřednictvím společného strategického rámce. Také jsem přesvědčena, že je velice důležité, abychom měli abychom eh, měli představu, že musíme eh, chápat, že je nutné eh, řešit otázku inovací. Poprvé šéfové vlád budou řešit otázku inovací. Máme tedy příležitost, aby podpořili to, co my děláme v této oblasti, ale jsou tu dvě věci, jak už zmiňovali zde řečníci. Je to tabulka inovační, Eh, která ukazuje určitá fakta pro různá členské, různé členské státy, nebo tedy pro všechny členské státy, protože je tam vidět, které si vedou dobře a které ne tak dobře. Ale eh, také je třeba mít na paměti to, co říkal prezident Obama eh, minulém týdnu mm, ve své zprávě o stavu Unie ohledně inovací. Myslím, že financování Eh, výzkumu na základě výsledků je velice důležité a musíme se tím seriózně zabývat. Ale říkala jsem, a také to opakuji, že to musí sama vědecká komunita eh, odsouhlasit, protože zatím v tom mají eh, nejasnosti, mají celou řadu otazníků. Proto chceme s nimi o tomto i diskutovat. Je tu tedy toto Eh, toto upozornění ze strany eh, eh, samotných výzkumníků. Kultura výzkumných center nebo výzkumu je jasná ve Spojených státech. U nás není tak silně přítomná. Zatím jsme se ještě více nezabírali takovými příklady, jako jste právě uvedli o nizozemí. Toto se stává ale nejen v Nizozemí, to se děje po celé Evropské eh, unii, kde eh, Číňané nakupují naše struktury, naše firmy. My jsme deset, před deseti nebo pěti lety nečekali, že by Číňané mohli udělat tak obrovský skok vpřed, ale teď to tak je, to je realita, máme je za dveřmi a musíme se s tím vypořádat. Jsou tu strategické způsoby, jak eh, se s takovouto situací vypořádat. Můžeme je nazvat výzvami, eh, které eh, bychom měli jako politi- političtí vůbec také přijmout. Ohledně absorpční kapacity, ano, máme tady potíže, ale jak víte, zabýváme se průměrem a my průměrujeme takto jeden projekt ze tří. A jen jeden ze dvou tedy splňuje kvalitativní práv. Prah, Kdybychom měli více prostředků, mohli bychom financovat ještě více těch dobrých prostřed, eh, programů, které jsou opouštěny, protože pro ně není dost peněz. Ohledně eh, strategického rámce eh, mohu říci, že někdy jsou celé myriády drobných, rozmanitých nástrojů, projektů a tak dále, aniž by byly jakkoliv koordinovány mezi sebou. Nedochází k žádné harmonizaci pravidel nebo postupu, které se používají. Takže pokud jste malý nebo střední podnik, přijete na komisi, požádáte o financování z rámcového programu, chcete dostat něco ještě z CIP, můžete dostat ještě ze strukturálních fondů a Eh, tak eh, je zapotřebí eh, žádat u různých okýnek. My tedy chceme jednu sadu pravidel, jednou přijdete, dokážete, že jste malý a střední, nebo střední podnik a zjistí se, že máte nebo nemáte nárok na určité financování. To bude ta, ta, to největší pozitivum ve zjednodušení. Nejde jen o to, abychom mluvili o zjednodušení, my musíme dokázat naším chováním, našimi činy, našimi návrhy, že ke zjednodušování skutečně dochází. Administrativní zátěž lidi odrazuje a e, musíme ji proto snížit, aby, aby výzkumníci a věci e, se chtěli ucházet o takovéto projekty. Já jsem deset let pracovala na účetním dvoře a účetní dvůr při mnoha příležitostech ve výročních zprávách hovořil o tom, že zjednodušení je věc, e, která by měla být brána velice, velice vážně Evropskou komisí. Strategický rámec tedy eh, přináší ještě další prospěch. Eh, přivádí dohromady tzv. rodinu výzkumníků, ať už je to digitální výzkum, vzdělávání, kultura, eh, jakákoliv oblast výdajů, o které můžete hovořit a které se týká podpora výzkumu a vývoje, tak všichni tito by se vztahovali do toho rámce EIT je příkladem e, takového orgánu, který vznikl v Evropské unii s příspěvkem 300 milionů eur. E, jeho cílem bylo podporovat inovaci, výzkum a vzdělávací projekty a bylo tomuto institutu, institutu bylo dáno určité množství autonomie. E, víte, že zpráva kompetence především paní komisařky Vasiliu, ale v rámci toho strategického rámce tento institut e, může tedy činit to, k čemu byl od počátku určen. Už to tedy není jen nějaké takové e, osiřelé dítě, je součástí strategického rámce, může autonomně pracovat. Musíme ale zajistit, že se bude rozvíjet opravdu Eh, konzistentně, jak bylo řečeno už na začátku. Například, když se podíváme na eh, KIK, eh, tak je to opravdu tým, který zajišťuje udržitelnou energii, energetiku a nutně potřebuje onu kritickou eh, masu. A Eh, jde nám o to, abychom od dodávek eh, eh, přepravy až po dalšího, tedy prodávání nebo poskytování finálním uživatelům anebo ukládání, abychom toto všechno začlenili, ten řetěz začlenili do Kick Inno Energy, a do, což jsou inovační komunity. Na jedné straně jsou strukturální fondy, na druhé straně tedy výzkum. Vím, že pan komisař Hahn eh, velmi usiluje o to, aby strukturální fondy napomáhaly budování toho, čemu já říkám eh, schodiště eh, k vynikajícím výsledkům. Jsou tu subjekty, které hovoří o tom, že je tu celá řada výzev v oblasti excelent, excelentních výzkumů nebo excelentních uh, výsledků a tyto mm, orgány nejsou schopny si udržet v členských státech vědce takto excelentní, pokud jim nebudou poskytovat excelentní infrastrukturu pro jejich práci v daném členském státě. Proto musíme najít způsob, jak jim umožnit takto pomoct, jak podporovat e, tuto e, vrcholovou úroveň vědy, abychom umožňovali tedy aby eh, tato vrcholná úroveň vědy, ta excelence, prorostla celou EU. Přesně o tom, jak, eh, jak o tom poslanci hovoří, dochází ke eh, fragmentaci, k překrývání a nemáme tu jasnou jasnou představu o tom, co se děje na úrovni členských států, na úrovni EU velice jasně eh, můžeme říct, že to, co je dobře činěno na, na úrovni členských států, tak eh, by nemělo být eh, zdvojováno, ale je tu přidaná Evropa evropská k čemukoliv, co děláme na, na úrovni Evropské komise, k tomu, co se děje v, národních státech. Nejde o to, abychom něco financovali pro financování samotné, ale proto, abychom zajistili, že zde bude takováto přidaná hodnota, kterou požadují naši občany. Já si myslím, že v tuto chvíli možná budete chtít přes slovo dalším diskutérům. Děkuji, vidíme, že jste velmi angažovaná a máte velice jasný názor, to je velice dobré. My jsme právě v uvozovkách propustili komisaře Kalase domů s tím, že když se musíme dohadovat s radou o náš budoucí rozpočet, takže očekáváme, že komise bude spolu s námi vystupovat stejně rozhodně vůči radě. Takže mě vaše slova těší. Nyní má slova paní Angela Niebler dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní komisařko, velice vám děkuji. Jsem velice ráda, že jste ještě jednou zmínila velké projekty jako ITER a Galileo a chcete jim dát dobrou finanční základnu, což momentálně možné není. Já myslím, že zde vás parlament plně podpoří. Co se týče zjednodušování, tak i to vypadá, že berete vážně aby zde bylo jednotné místo pro ty, kdo usilují o evropské peníze pro výzkum. Vy jste hovořil o tom, že z analýzy vyplynulo, že e, se podporovala řada malých projektů a někdy to nebylo zcela účinné. Já bych na vás měla jednu takovou žádost nebo přání. Neměli bychom v rámcovém programu podporovat pouze velké projekty. Evropská unie žije také z těch drobnějších projektů, které si zasluhují podporu. A zde by mě zajímal váš názor na věc. Podle mě by se mělo zajistit, aby vysoké školy, univerzity a malé a střední podniky měly možnost eh, získat evropské peníze. Také jste hovořila o lepší koordinaci národních projektů a evropského rámcového programu. I zde vás podporuji, už je zde plánováno mnohé, už zde byla také řada iniciativ například joint programming před několika lety, společné plánování. Zde se také hodlalo propojit eh, a sladit různé vnitrostátní programy s Evropskou linií. Chci se zeptat, jak to dopadlo a eh, co hodláte v této věci dělat v budoucnu, jak to celé zjednodušit tak, aby se na národní úrovni nepodporovalo něco, co by se mělo podporovat výhradně z Evropy. Děkuji. Děkuji, není Rika Mana. Vážená paní předsedkyně, děkuji komisařce za zajímavé odpovědi a informace pro zdařilou inovační politiku je důležité, abychom spolupracovali napříč různými politikami. A vidím, že inovační politika není pouhým pokračováním vědy a výzkumu, ale je to skutečně inovativní prostředek, jak realizovat financování. A já si myslím, že zde v tom finančním plnění jsme nebyli tak dobří. Měli bychom mít inovace založené na výzkumu, Nicméně zároveň vidíme, že velká část inovací vzniká na základě praxe. Mám zde na mysli to, že dochází často k inovacím v jednotlivých firmách nebo přímo u zákazníků. Domnívám se, že to je oblast, na kterou bychom měli také zaměřit více zdrojů. Jak už bylo poukázováno před řečníky, je zde důležitá politika soudržnosti. Politika vědy a výzkumu v celoevropském měřítku nemůže fungovat bez dobré politiky soudržnosti. A spolu s nástroji politiky soudržnosti můžeme také propojovat jednotlivé regiony, budovat v nich znalostní centra, podporovat jejich zájemné kontakty. Dovolte mi na závěr položit několik základních otázek k inovační politice Evropy za prvé. Jak se můžeme odlišit od konkurence na základě zdrojů, které máme v regionech? Jak dosáhnout atraktivní vědomostní platformy, která bude atraktivní i mimo Evropskou unii? A jak to povede ke konkrétním výrobkům, konkrétním čase. Mám zde na mysli nejenom výrobky, ale i inovace v systémů a služeb. Potřebujeme úzkou spolupráci jednotlivých programů, když například hovoříme o regionálních programech. Bylo by důležité je propojit také s programy výzkumu. Čeká nás zde mnoho práce. Zajímalo by mě, kdyby nám paní komisařka mohla říci, jak ještě více posílit prakticky motivované inovace. Děkuji. Děkuji a nyní Reimer. Děkuji vám. Děkuji také paní komisařce za její osvěžující odpovědi. Podporuji tež to, co řekli kolegové v záležitosti jasného financování velkých projektů, kde je třeba se na tom shodnout a potom v období finančního rámce tom musíme mít jasno a tyto projekty nesmí záviset rok od roku na rozpočtovém vyjednávání. Abychom se, paní komisařko, nedočkali nějakých nepříjemných překvapení, napadne vás ještě jiný projekt, kromě Galilea a ITER, na který by se takovýto způsob financování měl vztahovat za druhé. Zpráva pana Kavalia je důležitá i při práci s zjednodušováním, protože akademická vědecká obec je někdy zděšená tím, co se po ní všechno žádá. Vy sama jste pracovala na účetním dvoře a e, ten dál výzkumným programům žlutou kartu. Když požadujeme více prostředků v různých oblastech i ve vědě, neměla by komise Eh, demonstrovat zjednodušování v příštím rámcovém programu tak, abychom šli cestou směrem k zelené kartě, než budeme žádat více prostředků, i když se všichni shodneme na tom Prahu 3%. A s tím by mělo jít rukou v ruce to, že když hovoříme o třech eh, procentech a zde navíc chci vyjádřit komplement sekretariátu za skvělé podklady, které nám pro dnešek připravil, tak když se podíváme Eh, na srovnání v mezinárodním měřítku, tak jsme eh, na dvou procentech HND, to znamená, že v Evropě nám chybí jedno procento a to je opravdu hodně peněz. Když eh, hovoříme o dotace nad rámec sedmého rámcového programu, bude tam také otázka subsidiarity a přidané hodnoty? slaďování úsilí na úrovni regionů, eh, jednotlivých států a evropské přidané hodnoty. A další prvek, například daňová politika a další opatření, které by podporovaly úsilí v této oblasti. A potom se chci zeptat na vaše zkušenosti s projekty stávajícího programu Eh, že byste u některých projektů řekla ano, ty jsou důležité pro budoucnost a u jiných je třeba přehodnotit priority. Děkuji, Lena Ek. Eh, děkuji. Paní předsedkyně, děkuji paní komisařko. Jako koordinátorka v ITRE mám pár připomínek k vašim odpovědím a pár dotazů. Nejprve připomínky. Je tady velice malá koordinace mezi e, strategií 2020 a rámcovým programem a dalšími koncepčními programy k auditu nemyslím, že bychom měli jít směrem eh, k eh, auditu, který by budil větší důvěru, ale spíš nad k auditu, který by byl orientován na výsledky a byl konkrétnější. A pak ještě eh, ke stávajícímu nařízení. Tady prostě je to často frustrující, lidé se snaží eh, nějak kreativně přistupovat k jejímu vykládání tam, kde to je možné. Já naprosto podporuji tu myšlenku strategického rámce, pokud nebude eh, jasně vyplývat ze stávajícího nařízení komise, protože to už by bylo příliš. Měli jsme v ITRE takové slyšení, eh, kde se jednalo o zjednodušování. A když se podíváme na statistické údaje a srovnáme Evropu se Spojenými státy, a teď hovořím pouze o veřejných financích, tak to je jedna věc, ale v soukromých financích je ten propad mezi Amerikou a Unií obrovský. A to je jedna z věcí, které řešit musíme. A teď spíš než zvyšovat eh, soukromé financování, E, vlastně průmyslová ovětví e, odcházejí z těchto programů, alespoň 18% se to snížilo, ta jejich účast, což je přesně opak toho, co chceme. Takže e, pro výbor Šure by měla být otázka zjednodušení velice, velice zásadní. A teď, Kejte, tak o tom rozhoduje smlouva o Euroatomu a my bychom měli poskytovat peníze. My bychom toto měli zvrátit. Tady je třeba hodně pracovat na tom, aby se věc rozběhla, aby, poskytl, aby tento program přinášel výsledky a myslím si, že pra, eh, parlament již nebude tolerovat eh, prostě ty nadbytečné výdaje jako minule. Mě by zajímaly vaše eh, názory na tohle a pak ještě na informace. Je možné tyto programy také dohledat na webových stránkách, informace o nich a plně sdílím vaše eh, názory na EIT, to prostě funguje, jsou tady určité praktické problémy, ale ty vyřešíme. Děkuji, ani Markus Pieper. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážená paní komisařko. Děkuji za zajímavé podněty. Mám dvě otázky. První je větší propojení eh, výzkumné politiky a strukturální politiky. V regionech vidíme celou řadu příkladů pro to, kdy se něco děje na tamních vysokých školách, eh, excelentní výzkum a vedle těch eh, vysokých škol najednou vznikají technologické parky, které získávají peníze ze strukturních fondů. Takže je zde vidět vůle k inovaci a to se projevuje v daném regionu pomocí peněz ze strukturálních fondů. Funguje to čím dál tím více a já si domnívám, že to je systém, který bychom měli využít a výrazně pro jeho pákový efekt, to znamená pákový efekt strukturálních fondů pro evropský výzkum. Měli bychom to využívat intenzivněji. A zde se chci zeptat, jak by mohl vypadat systém povinné ne, koordinace ERDF a rámcového programu pro vědu a výzkum. Že by to byl systém, kdy se budeme navzájem zavazovat, že tyto věci budeme řešit společně. Další věc. Vy jste hovořila o zjednodušování, že máme celou řadu programů, ale když eh, potom přijde někdo z nějakého středního podniku a potřebuje pouze jedno okénko, kam si zajde pro informaci. Ano, to je samozřejmě eh, dobrý nápad, ale kde to okénko bude? Bude v Bruselu nebo bude v regionu? A kdo bude sedět za tím okénkem a kdo bude rozhodovat? Jak si tedy konkrétně to zmiňované zjednodušení představujete? Děkuji a nyní Marit Paulsen. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Děkuji, paní komisařko. Je to pěkné, že jste dnes odpoledne tady s námi a já bych chtěl položit pár otázek, které možná nejsou přímo namířeny na paní komisařku, ale spíš na nás samotné. Pokud se podíváme na konkurenceschopnost Evropy a pokud se podíváme na ty obrovské výzvy, které před námi stojí, dejme tomu otázka změn klimatu, jako první, tak Evropa tady má jasnou výhodu, kterou bude mít i na budouc, do budoucna, když se jedná konkrétně o boj proti klimatickým změnám, protože my jsme oblast, kde se potraviny eh, vyrábějí nejlepším způsobem. Jsme velmi dobra, dobrým regionem pro eh, výrobu potravin a měli bychom možná i do této oblasti zaměřit výzkum a energii. Tady je celá řada klíčových otázek, například snižování snižování emisí CO2 eh, eh, takzvanou nízkouhlíkovou ekonomiku, tak aby eh, podniky měly opravdu zaplaceno za každý kilogram kukuřice, který eh, vyprodukují. Eh, musíme eh, správně platit farmáře. A pak je tady otázka ukládání zemědělské produkce musíme mít také mnohem lepší pesticidy, abychom mohli lépe bojovat proti různým škůdcům, to jsou oblasti, do kterých bychom měli věnovat peníze a energii a čas. Do budoucna budou, eh, bude nedostatek eh, potravin, takže zítra či pozítří budeme muset začít hovořit o dopadech na ceny. Potřebujeme eh, výzkum v oblasti biotechnologií, protože biotechnologie nemohou mít na starosti pouze Monsanto. Je tady, těch velký, je tady ta velká šestka, a my potřebujeme zahájit velké investice do svobodné, nezávislé formy výzkumu, kde by se dospělo k těm správným eh, eh, odpovědím eh, v oblasti plodin. A tak, abychom měli plodiny, které nebudou pouze vysoce ziskové pro hrstku spekulantů, takže pozor, jak to napojit. Napojit bychom to měli do zemědělských eh, rozpočtů nebo do výzkumného rozpočtu. To jsou ty praktické eh, realistické věci, které musíme řešit. Děkuji. A nyní Iva Děkuji. Já bych chtěl ještě pro paní komisařku tady zmínit jednu věc, které jsem trošičku nervózní. Eh, když se podíváme na dokument eh, v části ve straně 6, tak vidíme, že 92,10 miliard eh, je, procent je tedy či miliard, pardon, je financování Unie. A pokud platíme z veřejných peněz tyto věci, tak je třeba, aby tady byl nějaký dopad, nějaký efekt a ten prý není až tak velký. Takže jak s těmi penězi? pak hovoříme o financování ze soukromých zdrojů, ale ono není jasné, jak to počítat. Jsou tady velké rozdíly eh, mezi stanovisky eh, vědeckých pracovníků a vlád. Ty udávají po každé úplně odlišné údaje, především v těch nových členských zemích. Eh, takže jak to vypadá s tím soukromým financováním? Proč je v některých zemích tak velké a jinde tak malé? Já jsem nedávno viděl vlastně koncem listopadu loňského roku takovou prezentaci, kdy se ukázalo, že průměrná míra úspěšnosti u vědy je 22%. Takže to je opravdu odlišné od strukturálního financování či zemědělského financování. Tady prostě není žádná eh, rezervní částka pro eh, vědecké pracovníky v členských státech. Od roku 2020 tady bude společné, eh, společný prostor a budou tady moc vznikat různá konzorcia a mě něco dost překvapilo. Od roku 2007 do roku 2010 270 pro 235 eh, z vědců na tomto projektu spolupracovalo. Ale co bylo překvapující, je, že eh, míra úspěšnosti nebyla až tak propojená s těmi národními zdroji. Takže to znamená, že pokud se najde nějaké dobré konzorcium a vydá se třeba i méně, Eh, tak eh, ten, ta míra úspěšnosti je stejná, či dokonce, dokonce větší, než u těch projektů, které dostávají více peněz z národních eh, rozpočtů. To jsou mimochodem údaje od vás. A ještě ty překrývající se programy. Já jsem slyšel, že někteří vědečtí pracovníci se snaží využívat strukturálních fondů, protože je jednodušší tyto programy své programy financovat právě z těchto peněz e, buď je to dobrý nebo e, špatný způsob, to nevím. A vy tady hovoříte o tom schodišti k excelentnosti, tak to nevím. Mary McGuinness. Thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Chci také poděkovat paní komisařce. Omlouvám se, že jsem tu nebyla na úvodní prezentaci. Uh, Mám několik poznámek. Možná všichni ví, jak funguje rámcový program. Já jsem se snažila poučit. Je to opravdu složitá záležitost a v tom si myslím, že to je Měli bychom změnit ta slova, která se týkají zjednodušení. Teď jsme mluvili o zemědělství a já si myslím, že je opravdu eh, znechucující, že jsme se vypořádali s touto složitostí. Celá řada lidí by se přihlásila, kdyby pochopila, jak ten proces funguje a byla schopna mu dostat. Ptám se, máme nějaké osvědčené praxe v nějakých členských státech, nějaké to jednotné okénko pro jednotlivá odvětví? Myslím, že v některých členských státech to něco takového je, ale ne ve všech. A získali bychom tedy lepší nebo více za, za ony peníze, kdybychom byli schopni, schopni toto zařídit. Budu podporovat vaši snahu o to, aby byly věci po Evropě lépe provázány Moje otázka se vztahuje, a děkuji paní Polsen za to, že se o tom zmínila, ohledně tedy zemědělství a produkce potravin. Myslím, že všechny e, rozvinuté země mají neúspěch e, jak ve výzkumu zemědělství, tak v převodu znalostí. A právě na to bychom se měli zaměřit. Kolega, který myslím, že opustil už e, sál, který hovořil o podporu eh, přímých plateb zemědělcům v zemědělství eh, má, zaujímá polovinu eh, oproti ostatním sektorům v Evropě a je to velice snadné, abychom se zaměřili právě na oblast zemědělství a, mnoho kolegů by bylo opravdu proti něčemu takovému, ale za zemědělstvím v podstatě nám jde o to, že tu máme eh, celé, eh, celé velké hospodářství, eh, které celou ekonomiku, která se musí dostat zpátky na koleje. Děkuji, Marta Andrea. Děkuji, Marta Andreasen. Is it working? Seven years ago, před sedmi lety, když tento parlament a komise připravovali víceletý finanční rámec, eh, v němž nyní teď pracujeme, jsem přesvědčena, že mnoho eh, lidí hovořilo stejně jako my dnes a eh, říkali podobná slova, strategický růst, zaměstnanost, zjednodušení, přidaná hodnota. My nemáme jasné ukazatele toho, jak jednotlivé eh, programy eh, byly nebo jsou úspěšné. Realita je velice odlišná. Dnes není žádný růst, žádná zaměstnanost a, a velká ekonomická krize tu je. Máme také zprávu z účetního dvora a já vím, že vy eh, jste také vypracování takových zpráv účastnila. A ty nám poukazují na velkou míru nesrovnalostí. Podle mého to ukazuje, že ty programy nejsou zas až tak úspěšné. Můj dotaz tedy by byl, co bude tentokrát jinak? A vy předkládáte návrhy na rok 2014. Na to ještě si musíme počkat tři roky, ale ta krize je tu už dnes nedostatek zaměstnanosti je tu už dnes. Co se bude dít v těchto následujících třech letech? Nebo jen budeme čekat, až přijde rok 2014 a teprve pak budeme mít řešení pro Evropskou unii? Máme být jaksi mm, efektivnější, eh, výkonnější, lépe koordinovat politiky členských stát, států aniž bychom příliš necentralizovali, ale abychom mohli využít ty zdroje, které máme. Když budeme stanovovat proporce koordinace a centralizace, myslím, že klíčovou otázkou je, aby, aby se změnila situace nebo aby se změnilo postavení výzkumu a rozvoje ve finančních perspektivách. James Ellis. James Ellis. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Mám tři body a vlastně přebírám celou řadu z toho, co tady kolegové a kolegyně již řekli. Vy jste se zmínila, paní komisařko, o evropské přidané hodnotě. My jsme o tom hovořili dnes v několika různých kontextech a i na předchozím jednání výboru. Eh, myslíte si, že byste eh, mohla eh, s něčím konkrétnějším přijít. Konkrétně mám na mysli eh, do, hloubky jdoucí zhodnocení předchozího programu, abychom zjistili, co je úspěchem a co je neúspěchem v oblasti evropské přidané hodnotě, abychom si před eh, rozhodnutím o dalším eh, období udělali trošičku představu a eh, poučili se z předchozích problémů. Za druhé, otázka simplifikace, zjednodušení. Víc jak 13 tisíc výzkumných pracovníků v Evropské unii si prostě uvádějí na eh, webu jako lidé, kteří nemají šanci se v rámcovém programu Unie jakémkoliv zúčastnit vzhledem k podmínkám. Jeden člověk v mém eh, volebním eh, okrsku mi to řekl, že eh, ty podmínky jsou strašlivé, zvláště eh, když se jedná o malé a střední eh, centra či podniky. Jak zajistíte, že se s těmi lidmi začne skutečně spolupracovat, protože e, jinak ten úspěch nedosáhneme? A k tomu patří i další otázka. V Koreperu a v Radě se dnes e, vyjadřuje velký odpor k tomu zjednodušení, protože e, evropské členské státy váhají s penězi a nebo si myslíte, že ve finančním nařízení eh, dojde ke změně. Vy víte, že tady je valná většina pro, ale pořád slyšíme z rozpočtového výboru a Kokobu, že jednoduš, zjednodušení, po zjednodušení se volá, ale nakonec, když dojde k tomu, zdali změnit pravidla či ne, tak se to všechno eh, odrazí od zdi. Hodně peněz se vydává na eh, fond soudržnosti. Eh, neměli bychom, pokud nám jde o excelenci, eh, vlastně vydávat míň v tomto fondu a víc jinde, kde opravdu můžeme hovořit pak o nějaké finanční přidané hodnotě? Děkuji, není jiná. Já se domnívám, že bychom měli si také diskutovat o tom, co lze implementovat a s kým. Už máme i určité přebytky peněz v oblasti vědy a výzkumu, protože pro jejich využití prostě není personál. Takže já si myslím, že třeba se zaměřit i na tuto oblast. Mám dojem, že komise se snaží celou řadu věcí zadat ven, delegovat. Například nyní jde o delegování na nové modely PPP a vidíme, že to také nefunguje, tak nyní je jiný systém delegování, delegování na banky, na finan, nástroje financování. A já chci varovat i za příslušný výbor ITRE, že nám to nepomůže, protože ty záležitosti takzvaného sdíleného eh, rizika jsou trochu něco jiného než ty problémy, s nimi se potýkáme. Takže se chci zeptat, jaké personální požadavky sebou e, přinese to navýšení peněz. Děkuji. Děkuji a nyní Tereza. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem vyslechla s velkým zájmem a pozorností Eh, všechno to, co řekla předřečnice, protože bych chtěla jít vlastně tak trochu stejným směrem. Paní komisařko, které eh, je také výborem, kde se hovoří o těchto výzvách, kde se hovoří o velkých výzvách vědecké politiky, o zjednodušení, o rozpočtu, o malých a středních podnicích, o koordinaci, synergiích a tak dále. Musím říct, že souhlasím s většinou toho, co tady zaznělo. Ale tady teď zazněla otázka, eh, která byla tak trochu ponechána stranou. Otázka týkající se lidských zdrojů. Eh, my eh, říkáme, že chceme zvýšit rozpočet, ale ono je zapotřebí, aby tady byli dostatečně vzdělaní a eh, vědečtí pracovníci. V sedmém rámcovém programu jsme zjistili, že potřebujeme navíc nějakých tisíc vědeckých pracovníků, abychom dosáhli cílu, které jsme si stanovili. Takže iniciativa Eh, jedinečná kariéra pro výzkumné pracovníky. Zdá se, ještě úplně nefunguje. Je třeba také více zohlednit možnosti mobility a tak dále. Angelika Nibler byla spravodajkou skvělé eh, práce, skvělé zprávy v tomto směru. Je třeba zdůraznit význam základního výzkumu a eh, přípravy odborné přípravy. K něč, je tady určitý propad mezi eh, členskými státy, rozdílnosti mezi členskými státy, rozdíly mezi muži a ženami. Já špatně chápu, že tady tyto odlišnosti existují mezi eh, východem, západem, severem, jihem, muži a ženami. Pokud tyto eh, výrazné odlišnosti existují, tak to asi E, znamená, že nám nestačí zdroje, abychom některé země podpořili a abychom podpořili ženy. Ženy je třeba více vyzývat k tomu, aby si vybírali takovéto kariéry. A mě by zajímalo, jaké budou nové zdroje, které budou na tento typ problémů poskytnuty, protože problém lidských zdrojů tady existuje. Není dost vědeckých pracovníků, není dost badatelů. A co je e, tedy možné udělat, abychom tyto propady e, prostě vyrušili, abychom se e, v tomto směru posunuli. E, Věda bude mít nepochybně zásadní úlohu i do budoucna výzkum e, také. V oblasti výzkumu, inovace a rozvoje potřebujeme zdroje, budeme je potřebovat i nadále, to je jisté, budeme potřebovat více finančních prostředků, je třeba si stanovit ty finanční prostředky na úrovni našich ambicí, ale program konkurenceschopnost a inovace, no, tady bych rád, kdyby nám k tomu paní komisařka něco řekla. Dobře, tak teď došlo k 50% překročení času. A Tereza hovořila o tom, že inteligence je rozdělená stejně sever, jich, muži a ženy. No já tomu tak úplně nevěřím. Paní komisařko, nyní máte slovo vy. Můžete odpovědět i na tu poslední věc. Děkuji vám a ještě jednou chci poděkovat všem poslankyním a poslancům za velmi případné dotazy, takže já se pokusím eh, tomu všemu věnovat. Společné programování, to je velice zajímavý eh, společný první příklad ohledně Alzheimera, využívání evropské expertizy a znalostí z více členských států. Je to dobrý pilotní experiment, nicméně i ten si vyžaduje opravdu velmi zásadní úsilí v oblasti koordinace a členské státy v tomto směru neustále vyzývají komisi, aby jim byla nápad nápomocna. Ale já si myslím, že členské státy musí se v tomto směru více zúčastnit, včetně finanční účasti, pokud to má být úspěšné. Ohledně ITER, tak tady si myslím, že jsem poměrně obšírně odpověděla. Víte, jaký mám k tomu vztah, víte, jak eh, já soudím o těch velkých eh, infrastrukturových projektech. Eh, tady je třeba, aby ten rozpočet byl pevný v základech, aby bylo dobře všechno vedeno. Už se nesmí opakovat případ ITER a Galilea. A pak tady byla jedna otázka, která zůstala bez odpovědi. Samozřejmě, e, tyto věci e, má na starosti pan komisař Barnier, ale ohledně 12 členských států, e, které požádali komisi o novou legislativu v oblasti patentů v rámci posílené spolupráce, takže e, tady e, v tomto směru vznikl návrh e, rozhodnutí a rada by toto rozhodnutí mohla přijmout ještě za maďarského předsednictví, pravděpodobně na radě o konkurenceschopnosti v březnu a samozřejmě proto bude zapotřebí i souhlasu Evropského parlamentu. E, právní výbor parlamentu e, již naznačil, že e, právě toto zrychlené projednání podporuje. Z hlediska inovace je skutečnost taková, že náklady Eh, pro evropské eh, podniky jsou alespoň o 20 eh, větší než u nových patentů a vynálezů než ve Spojených státech. Takže to je něco, co výrazně oslabuje tato skutečnost a to dnešní realita malé a střední podniky především inovační partnerství. To už jsem vlastně řekla v předchozím kole. Je tady nový způsob, jak posílit Eh, účinnost veřejné podpory výzkumu a inovací tím, že budou identifikovány způsoby, jak překonat ty problémy, které všichni známe, tak aby se výsledky výzkumu dostaly rychle na trh. Ty cíle jsou dvojí. Nejprve se zabýváme výzvami pro společnost a snahou posílit evropskou konkurenceschopnost a to si myslím, že je obrovsky důležité protože ta koncepce vlastně představuje tento strategický eh, postoj eh, k inovacím, který pramení ve strategii 2020. A spíš než hledání nového financování, jde v tomto případě o vyhledávání synergií mezi již existujícími programy. Hovořím o takzvaných EIBs, jak tady někdo řekl, není to nový nástroj. Já jsem osobně proti vytváření nových nástrojů eh, per se Eh, myslím si, že a ostatně to teď také probíhá, že je dobré proskoumat všechny nástroje. Je jich celá řada, věřte mi. Nemyslím si, že tady je zapotřebí vytvářet něco nového tady eh, možná spíš by se některé stávající měly zrušit a pak vytváříme něco nového. A pak je tady další věc. Tím, že se všechny ty nástroje dostanou do jednoho eh, balíku eh, v rámci toho strategického eh, rámce učiníme dobře. Pak to prostě bude vedené evropskými inovačními partnerstvími a tím zvýšíme inovační potenciál, který tady existuje, aby vznikla řešení celoevropská pro ty velké globální výzvy. Máme to pilotní partnerství, které zahajujeme ohledně aktivního a zdravého stárnutí. Stárnutí je skutečná společenská výzva. Vytváří to velké problémy a hodně to vysává e, rozpočty národních států napříč Unii, ostatně i rozpočty všech ostatních zemí ve světě. E, konzultace zúčastněných stran byla právě uzavřena a e, ohledně pilotního partnerství a nakonec musím říct, že jsem velice ráda, že Evropský parlament se již rozhodl partnerství podpořit a doufáme, že příští čtvrtek dostaneme obdobný závazek i od šéfů států a vlád ohledně hodnocení rámcového programu, sedmého rámcového programu. Hodně jsme se poučili z hodnocení, které realizovala skupina expertů e, e, pod vedením Rolfa Adamberka. My na to dostaneme odpovědi a bude tam celá řada odpovědí také na otázky, které tady zazněly ohledně hodnoty, přidané hodnoty, ohledně údaje 21%. Nevím, odkud tento údaj pochází. Možná, že by příslušný eh, poslanec mi s tímto mohl pomoci na závěr, protože si myslím, že jak já vnímám financování výzkumu a inovací, eh, je následující. Je to důležité eh, financování, které musí probíhat tak, aby tady přišla přidaná hodnota na evropské úrovni. To musí být výsledkem. A právě proto je kriticky důležité, aby do roku 2014 tady bylo plně zakotveno vše, co souvisí s evropským výzkumným prostorem, aby tady nedocházelo k fragmentaci úsilí, kterému dochází napříč Unii když se podívám na ty výzkumné pracovníky, na ty badatele, myslím si, že to byl eh, jeden z posledních eh, řečníků. Ti lidé za mnou v loni přišli, aby mi tu petici formálně předali a taky mi dali takovou sklenici s eh, drobnými a ta je pořád na mém stole. A to je připomínka, že vlastně je tady obrovské množství výzkumných pracovníků, kteří jsou totálně frustrováni z těch podmínek, které musí splnit a které jsou nesplnitelné, aby mohli si nárokovat peníze ze sedmého rámcového programu. A když mluvíme o zjednodušování, jak řekla paní Andrisen, eh, zjednodušování, když o něm hovoříme jako o slově, tak je to prosté, ale ono jde o aktivity, které eh, budeme realizovat. A máme tady určité kroky, konkrétní kroky v rámci sdělení komise o zjednodušení. Samozřejmě, že i revize finančního nařízení nám umožní, abychom měli mnohem daleko eh, dále jdoucí a hlubší eh, opatření pro zjednodušení. Eh, teď hovoříme i o dalších věcech, jako jsou rizika. Paní West a já jsme si v tomto směru již vyměnili názory, když jsem vyjednávala to udělení absolutoria před rozpočtovým výborem. Ta diskuse ještě není u konce, ale je důležité, aby došlo ke skutečnému zjednodušení, abychom o tom jenom nehovořili. Já jsem na eh, jednání výboru pro rozpočtovou kontrolu udala údaje. Tady je ten cíl 2%. Pokud se nám podaří ho dosáhnout, tak to znamená, více e, vlastně pět tisíc e, více jak 5200 auditů, 5200 e, dalších auditů, abychom prostě proskoumali ty jednotlivé i drobné částky. A mně se zdá, že bychom se měli dívat spíš na ty větší firmy, větší částky, větší zúčastněné hráče a že musíme zajistit, aby ty peníze, které vydává Evropská unie v těchto oblastech, byly prostě dohledatelné a aby mohly projít auditem komisí a auditem komise a účetního dvora. Státní vzdělávací systém a otázka mobility. Mobilita je obrovsky důležitá. To je oblast, kde komisař Andor a já teď velice těsně spolupracujeme, abychom tady dospěli k nějakým konkrétním výsledkům. Tady je to opravdu nedostatek, ten počet žen badatelek, protože oni odcházejí na mateřskou, pak se těžko vracejí, dokonce i ty, které chtějí sladit své povinnosti matky a vědecké pracovnice s tím mají velké problémy, protože podmínky nejsou příliš příliš dobré, e, příliš příznivé. A to nejenom v této oblasti, ale pro ženy obecně. A my s panem komisařem opravdu těsně spolupracujeme na tom, aby tady vznikla opravdová mobilita a aby tento nedostatek byl řešen. Vzdělávání vání v oblasti vědy, technologií, e, matematiky a tak dále. Tam je třeba více dělat. My v tomto směru nemáme mnoho pravomocí. Jediné, co můžeme učinit, je podporovat to eh, eh, a také ukazovat na ty nedostatky, které eh, nedostatečné vzdělávání v těchto oborech přináší. A musím říct, že to přináší problémy i mimo Eh, Evropskou unii. Ale na druhé straně jsou tady země jako Čína, kde se kolosálně investuje do těchto oblastí a z toho bychom se měli poučit. Takže měli bychom více podporovat členské státy a není nikdo lepší než vy, poslanci Evropského parlamentu, kteří můžete podporovat a prosazovat tuto věc na místní, regionální a národní úrovni. V tuto chvíli se eh, provádějí všude úsporná opatření. A přitom je zajímavé eh, dívat se na členské státy, které dělají velké škrty v rozpočtech a přitom se jim podařilo udržet a někdy dokonce zvýšit eh, finance pro oblasti, jako jsou inovace a věda. Já vždycky uvádím příklad Finska. Počátkem 90. let mělo Finsko obrovské hospodářské problémy. Tehdy vláda přijala rozhodnutí strategicky investovat do výzkumu a do vzdělání. A ono se jim to vyplatilo. A když se podívám na členský stát, který znám nejlépe, tak musím říct, že mě povzbudilo, že přes obrovské bolesti, které vlastně musí veřejnost snášet, 12,5% je nárůst rozpočtu pro vědu, technologie a inovace u nás doma. To jsou ty věci, které chceme vidět ve členských státech. Do toho by se měly členské státy pouštět. A teď bezpečnost potravin. Zase, když se na to podíváme z hlediska inovačních partnerství, když se podíváme na velké výzvy společnosti, tak právě bezpečnost je jedna, potraviny je jednou z nich. A já doufám, že Rada a parlament si toto uvědomí a že v těch pilotních inovačních partnerstvích uvidí, že realizujeme cíle, které jsme si stanovili a to efektivním způsobem. A pak dostaneme zelenou, nepochybně i pro další inovační partnerství. Udržitelné zemědělství je podle mě skutečným kandidátem na jedno, jedno z takovýchto inovačních partnerství, protože je faktem, že bezpečnost potravin je tak obrovskou globální globální výzvou, které musíme čelit. A pak tu jsou specifické veřejné zakázky, které se týkají e, potravin. Byly, mm, byly vyhlášeny právě loňského července a byla na ně veliká široká odpověď. Potom to je systém národních kontaktních bodů. To je velice důležitý systém, protože prostřednictvím těchto národních kontaktních míst v členských státech výzkumníci, univerzity, eh, místní zprávy získávají informace ohledně rámcového programu. Ale zcela přijímám kritiku ohledně administrativní zátěže a ohledně toho, jak eh, výzkumníci a nebo jednotliví aktéři si raději požádají eh, o finance jinde, než aby procházeli takto obtížným řízením. Ještě před rokem, když jsem se chystala na slyšení ve výboru ITRE, zjistila jsem ke svému překvapení, že v členském státu, který jsem znala nejvíc, jsou soukromé společnosti vytvořené jen za tím účelem, aby vysvětlovaly rámcové programy jednotlivým zájemcům, nejen tedy v tom členském státu, ale v jiných členských státech. To myslím, že už, ne, že už je nejzaším důkazem, nepotřebujeme žádný další, že to administrativní břemeno je příliš veliké, že musíme snižovat. A e, musíme veškerou tu administrativní zátěž poslat do skartovačky. V tomto měsíci e, půjdu také na výbor ITRE a budu prezentovat odpověď výboru ITRE, projekt ITER. E, jak víte, ITER, Galileo, eh, všechny to velké infrastrukturní projekty, které jsme dobře zpravovali v Evropské unii, jsou projekty, o kterých by se nikdy mělo říct, že když se mají navýšit eh, peníze do rozpočtu, eh, že členské státy řeknou, no my se obrátíme na komisi a ať pomůže kvůli nějakému Eh, kvůli tomu, že nějaký projekt se vymknul finančně, by neměly být odňaty prostředky z jiných programů nebo z výzkumu a rozvoje. To je naprosto eh, nutné. Proto potřebujeme tak opevněný rozpočet eh, pro takovéto důležité projekty a jsem ráda, že kolegové poslanci tady hovořili o tom, že je třeba takto postupovat politika zaměřená na vesmír, DG. Samozřejmě, že bychom eh, mohli mít eh, eh, komisaře, mm, který by se více zabýval konkrétně tímto problémem než pan komisař Tajány. Ehm, u infrastruktur musíme říci, že to je velice důležitá součást celých těchto projektů. A e, nyní koordinace. Koncepce e, koordinového evropského financování je samozřejmě e, věcí související s článkem 169, který býval 185, který se týká různých programů. Tyto iniciativy odpočívají, znamenají zhruba 10 ze sedmého rámcového programu. Nejdříve jsme všichni slyšeli, že jasně potřebujeme koordinaci. A bez dodatečných prostředků vydaných na EU, e na úrovni EU, e, koordinace e, by mohla prospět, aby, aby například pomohla při eh, zaměstnání. Věci mají potíže, pokud se chtějí přestěhovat, protože eh, tam nejsou laboratoře, akademie, nebo protože je obtížné prostě pracovat přes eh, za hranicemi, přeshraničně. Bylo by dobré, mít eh, takovýto eh, rámec pro Evropu, ale ne jednotný rámcový program. Je třeba, abychom spojili různé postupy a také eh, kulturní přístupy, které jsou bohatstvím pro další výzkum. Pak ty tzv. eurohvězdy, to je příklad pákového efektu podle článku 189 a implementace související s národními programy jako je Eureka. Tím si myslím, že jsem prošla většinu zmíněných témat. Nové členské státy. Nové členské státy nám vždy uváděly, že mají potíže s dosažením excelentnosti. Znamená, když se na to podíváte s ohledem právě eh, na granty pro eh, výzkumnou radu a ty, ať už to je RC nebo další. To jsou prostě ty, které ukazují na excelentnost výzkumníků. Nové členské státy často uvádějí, my nemáme ani šanci dosáhnout takovéto excelentnosti, která je vyžadována. A já proto říkám, že je zapotřebí, aby našli způsob, jak budovat excelentnost, že musíme být schopni jim eh, umožnit tento vzestup. Důležité je, aby měli své výzkumníky, své vědce, ale oni mnozí mají potíže s tím, aby je udrželi na místě, aby jim poskytli infrastrukturu a zařízení. Je proto třeba k tomu podnicovat členský stát a také e, ty hlavní postavy výzkumu a rozvoje, aby pracovali právě v takovýchto státech a aby tam také bylo dosaženo úrovně excelentnosti. Těším se na vaši eh, podporu a na eh, vaše mm, úsilí. Eh, nemůžeme říci, že, by, že bychom vytvořili nějakou jinou politiku Evropské unie. Výzkum a inovace by měly tlačit vpřed Evropskou unii. měli bychom se na to dívat z pohledu výzev A měli bychom se zaměřovat na to, jak může výzkum a rozvoj podporovat další politiky Evropské unie. To znamená, že eh, generální eh, ředitelství eh, by nemělo být vedeno jen jednotlivými dokumenty, ale že by mělo spíše podporovat, podporovat politiky dalších komisařů, dalších eh, generálních ředitelství, tak, aby vedlo k vyřešení té celkové výzvy a aby nás vedlo ke splnění cílů z EU 2020. Děkuji vám. Děkuji, zvláště co se týče mentality nebo změny mentality v tom přístupu k administrativě. Zde vám přeji mnoho úspěchů. Helga Trypl měla ještě jednu drobnou otázku. Ano, děkuji, paní komisařko. Já bych se ráda vrátila k jedné otázce, kterou položil také pan Pieper. Jak vlastně by měla fungovat ta struktura one-stop shop v každém denním životě? Mně to úplně není jasné a ráda bych to pochopila. No tak úplně zaprvé, pokud hovoříte o regionech či členských státech, tak tam vždycky jsou ta národní kontaktní místa. Ta tam jsou s cílem informovat, vzdělávat, zajišťovat, aby E, ti, kteří se chtějí zapojit do rámcového programu, měli k dispozici všechna fakta, která potřebují a veškerou podporu prostřednictvím těchto národních kontaktních míst. A teď ten one-stop shop. My hovoříme o společném strategickém rámci tam je vlastně evropský příspěvek do EIT, SIP a rámcový program. Takže do budoucna budeme mít eh, tento společný strategický rámec, který se bude zabývat financováním ne e, z hlediska toho, co dostaneme od bodu A, B či C, ale bude to e, vlastně zkoumat z hlediska celkové politiky Unie a bude poskytovat financí, e, finance v tomto rámci prostřednictvím jednoho vstupního místa, které bude samozřejmě v Bruselu, ale jak všichni víme, žijeme ve světě, kde, po, kde používáme inovativní produkty a služby. Pořád a všude. Ať už eh, sedíte v kanceláři v Bruselu, či v kanceláři, dejme tomu, v Rize, tak máte přístup k stránkám generálního ředitele pro inovace, máte interaktivní možnost získat všechny informace, které eh, potřebujete, pokud je nemůžete získat od národních kontaktních míst. Ale opakuji, tato tady zůstávají a jsou tady pro poskytování informací, které potřebují ti jednotliví hráči aby se mohli zapojit, dejme tomu poprvé pos, eh, předložit žádost o financování, případně zapojit se po eh, druhé či po třetí. A ten společný Eh, je tady vlastně společný jednotný soubor pravidel. Jak jsem to řekla už na začátku, vy předložíte váš, eh, vaši žádost, dejme tomu malý střední podnik, teď tady máme tu záruku, to znamená 15 rámcového programu musí jít do malých a středních podniků a téměř dosahujeme této výše a možná, že až budeme diskutovat o MFF, tak můžeme toto procento ještě zvýšit, ale o tom se bude muset rozhodnout. A když tedy přejdete e, k tomu mechanismu e, financování Evropské komise, takže pokud je rozhodnuto na tom prvním kontaktním místu, že jste malý či střední podnik, tak ať už pak jdete kamkoliv dál, tak jste vnímán jako malý a střední podnik. Zatímco teď je tomu tak, že pokud jste vnímán jako, eh, Evrops, eh, jako malý a střední podnik z hlediska rámcového programu a pokud chcete pak financovat ze strukturálních fondů, tak musíte znova dokazovat, že jste malý či střední podnik. A tohohle se chceme do budoucna vyvarovat. Nechceme tady znásobovat ty byrokratické zátěže a musíme se tohodle zbavit. Ja, sehr gut. Ja, das, um... Ano, výborně. Databáze na Evropské komisi, tak aby to nemuselo každé generální ředitelství zřizovat zas a znova, to je jistě myšlenka, která se dočká podpory. Ano, to byl pozměňovací návrh Evropského parlamentu k rozpočtovému nařízení pro rok 2006. No dobrá, tak jsme rádi, že komisařka zareagovala na náš dobrý nápad. Je jedno, kdo s tím přišel, hlavně, aby výsledek byl stejný. Nyní žádám Salvadora ještě jednou se veškerou zbývající energií na konci tohoto dlouhého dne, aby si schrnul jak vypadala diskuze k tomuto bodu programu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Je nemožné shrnout tuto rozpravu, ale na úrovni tedy otázek a odpovědí Musím říci, že byly tak konkrétní, že je nemohu teď zhrnout. Máme teď jasnější představy, jasné představy, které mohou být užitečné eh, k tomu, abychom vypracovali finální zprávu. Jasné je, že potřebujeme evropskou politiku výzkumu a inovací a eh, že má být dobře financována. To znamená, že až nadejde okamžik rozhodování o rozpočtu, všechny otázky týkající se výzkumu budou námi bedlivě probírány. Paní komisařka zpočátku hovořila o sedmém rámcovém programu a myslela osmý. A hovořila o tom, že má pokrývat tedy celý proces od laboratoře až po trh. Právě to si pře strategie na rok 2020 pro růst, eh, zaměstnanost a konkurenceschopnost. Plně souhlasím s paní komisařkou. V průběhu eh, rozpravy došlo ke koncensu o tom, že potřebujeme eh, spoj, společnou strategii, společný strategický rámec pro výzkum a vývoj a nejen díky eh, příkladům, které jsme viděli, jakože 80 výzkumu se děje mimo Evropskou unii. Paní komisařka říkala přímo, že eh, přímo za dveřmi nás čeká, nás čeká konkurence eh, gigantů, kteří investují do inovací, jako je Čína. Musíme tedy velmi bedlivě zvažovat financování výzkumu ve v dalších finančních výhledech. Shodneme se i na, o dalších aspektech financování. Například nemáme finanční nástroje jiné než ty, které jsou zaměřené na zvýšení přené hodnoty evropské úrovně. Ve výzkumu tedy vidíme jasnou potřebu pozbuzovat ke vzniku eh, projektů, které budou mít velkou Eh, evropskou přenou hodnotou, chceme jít proti fragmentaci, naopak potřebujeme dobrou koordinaci všech národních výzkumných programů. Um, to by mohlo ještě navýšit eh, evropskou přidanou hodnotu. Stejně jako to, kdybychom měli eh, rozpočet pro výzkum na evropské úrovni. Pokud tedy chceme nejen vést výzkumný program financovaný na evropské úrovni, ale i národní, eh, životaschopné programy, eh, které budou schopny čelit strategickým výzvám, o níž hovořila paní komisařka. Je pravda, že máme dosud omezenou schopnost absorpce finančních prostředků. Jeden ze tří projektů je přijat, eh, to protože je nedostatek prostředků. Proto je ale třeba navýšit eh, ono procento. A na závěr paní komisařka uvedla, že jedním z nástrojů financování výzkumu a inovací eh, tu možná nebude že se v současné době zkoumá možnost eliminace tohoto nástroje, což mi trochu komplikuje život, protože se tím vytváří ještě větší nejistota v době, kdy právě máme připravit naši zprávu. V každém případě eh, mluvilo se i o zjednodušení, všichni se shodneme v našem výboru. Zjednodušení, pokud bude v tom by tedy mělo být v tom osmém rámci programu a ve finančním nařízení. Hovořilo se o tom, jak dojít zjednodušení, jak zjednodušit život eh, výzkumným pracovníkům a také investorům. Doufáme, že toho dosáhneme v rámci eh, toho eh, společného strategického rámce. Potřebujeme stabilnější prostředí pro investice do výzkumu, zejména pak pro ITER, o něm se tolik hovořilo. Shodneme se všichni, kromě skupiny zelených. I u projektu Galileo, kde bylo řečeno, že zapotřebí, aby rozpočet byl za cílem právě na takovéto projekty, neboli aby eh, byly jasně opevněny rozpočty a nemohly se z nich prostředky přelévat. Je zapotřebí mít tedy jasný právní rámec a eh, pokud ne, tak je obtížné najít investory, ať soukromé nebo veřejné. Eh, to je právě případ Galilea. Pak tu jsou ještě určité pochybnosti ohledně Evropského technologického ústavu. To eh, doufáme, eh, že nebude další, eh, další řádka, na které bude chtít komise škrtat. Pak je to KIX 3, které by se měly rozšiřovat a to mm, bude mít eh, dopad na rozpočet do budoucnosti. Potřebujeme ale přesnější informace od eh, paní komisařky. Excelentnost je podle mého spíše více cílem než kritériem pro udělování zdrojů. Excelentnost je někdy mm, prost, eh, lépe dosažitelná prostřednictvím eh, rámcového programu. Máme vynikající vědce, vynikající výzkum jako takový, ale potřebujeme lépe rozdělovat eh, finanční prostředky na výzkum v celé Evropské unii. Ještě bych jednou chtěl poděkovat paní komisařce a řekl a poznamenal, že tato diskuze byla skutečně vedena velmi vysoké úrovni Podařilo se nám eh, projít celou řadu detailů, které se nám budou hodit do naší zprávy. Chci poděkovat eh, paní eh, komisařce a také paní předsedkyni za to, jak vedla celou dnešní schůzi se všemi komisaři a všemi dalšími představiteli. Jsem velice spokojený. Děkuji, i já jsem velmi spokojená, tím jsme projednali bod číslo 8 našeho pořadu jednání a uzavíráme ho. Děkuji paní komisařce také za to, že s námi zůstala nakonec o něco déle, než původně plánovala. Měli bychom se poučit také z posledního bodu našeho programu, že když se shodneme na návrhu naší budoucí struktury rozpočtu, zda bychom tam neměli mít novou kategorii pod nadpisem Velké projekty. Já si myslím, že to je velice zajímavý návrh a možná bychom ho měli ještě blíže promyslet. Já vám tedy velmi děkuji dnes jsme měli skutečně den plný intenzivní práce a já děkuji velice sekretariátu a dalším službám, které nám pomohly a udělali pro nás vynikající přípravu, díky níž jsme se dostali velmi daleko, bez ní bychom se tak daleko vůbec nemohli dostat. A dnes bych chtěla také explicitně poděkovat našemu zpravodaji, protože odvedl obrovský kus práce, eh, všechny body uvedl a potom opět schrnul. A kolegyně a kolegové vědí, že je eh, skutečně velmi náročné na soustředění tato činnost, aby člověk potom byl schopen poskytnout náležité schrnutí. Když se podívám na rozpravu k jednotlivým bodům, tak musím říci, že Evropská investiční banka zde tak často zaznívala jako nový eventuální partner pro nové finanční produkty, tak si říkám, kdyby za pokaždé, když zazní EIB, dostala 5 euro, tak už by měla vlastně k dispozici záruky pro ten první projekt který bychom rádi s její spoluprací financovali. Děkuji vám, pokud už se nikdo nehlásí o slovo, tak vám všem přeji příjemný večer a uzavírám tímto naše zasedání. Yeah, yeah, yeah. I'll do that too.